Dámy a pánové, budeme pokračovat. Dnes dopoledne tady máme dalších šest koordinátorů TNT a po něch bude následovat místo předseda komise Kalas. A všechno to musíme stihnout v době, kterou máme přidělenou. Takže kladívko dnes bude dopoledne jenom lítat. Musíte se držet časového limitu dvě minuty a možná, že by dokonce pomohlo, kdybyste v těch dvou minutách skutečně podávali dotazy koordinátorů, místo toho, abyste se tady hádali navzájem, jako se to stalo včera. Ale pan Kramer tady dnes není. Myslete tedy na čas. I v kvůli těm koordinátorům, kdyby to bylo jindy, tak jsme to možná mohli natáhnout na víc dnů, ale bohužel je to tak. Každý koordinátor bude mít 10 minut, každý z členů 2 minuty a potom bude 10 minut na. Takže mi prosím vás, pomozte, pomozte paní Tykau, až v 11 hodin převezme předsednictví. Byli bychom velice vděční. Začneme projektem číslo jedna, což je Berlín, Verona, Milán, Bologna, Neapol, Messina, Palermo. A to je samozřejmě Pat Cox. Takže, Pate, máte slovo. Pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové, jsem velice rád, že tady mezi vámi opět mohu být. Byl jsem jmenován v červnu 2010 a loni jsem měl příležitost po několika měsících podat zprávu v tom období, o kterém je řeč. Jsme měli 19 akcí, každá měla několik dnů a dělali jsme velký pokrok od poslední zprávy. V loňském roce jsem stanovil určité priority a rychle bych je chtěl projít. Konkrétně v prvních měsících mého funkčního období jako koordinátora jsem se zaměřil na to, že si stanovím priority pro dohody o celkových nákladech na výstavbu Brennerského tunelu a snažil jsem se zajistit závazky od hlavních států, to znamená Itálie a Rakouska. Kromě toho jsme si byli vědomi toho, že probíhá hodnocení uprostřed období a že značná částka, něco méně než 600 milionů eur, které jsme měli využít do roku 2013, zůstává nevyužitá. A proto jsme s tím chtěli něco dělat, abychom to období prodloužili za určitých podmínek. A ty podmínky na to, toho prodloužení do roku 2015 byly takové, že bychom měli mít globální finanční závazek z hlediska toho, kolik to bude stát. To jsme dohodli za cenách, při cenách z roku 2010, je to 7,46 miliardy. Také jsme museli získat oficiální souhlas se spuštěním projektu ze strany těch států a také oficiální závazek smluvních dodavatelů, příslušných železničních společností v Itálii a v Rakousku. ORF i a OBB. A museli jsme si také zajistit národní finanční příspěvky k té první fázi. Všechny tyto podmínky, mohu říct, byly splněny a 18. dubna loňského, tohoto roku v Innsbrucku jsme spustili fázi 3 Brennerova tunelu, neboli konečně se pouštíme do práce. A kromě těch průzkumných tunelů tedy začínáme hlavní fázi projektu. To byl klíčový milník v projektu a myslím, že pro projekt tunelu je to konečně skutečné východisko a už není návratu. Při spuštění projektu u toho byl rakouský a italský ministr a místo předseda komise Kalas. A od té doby jsme připravili první výběrová řízení a už probíhá tunelování. Znamená to značný pokrok, a přispěla k tomu celá řada osob. Já nechci nikoho jmenovat, aby nikoho nevynechal. Ale doktor Konrad Bergmeister z BBTSE, té Evropské společnosti, která to má na starosti, skutečně významně přispěl. A pracujeme po takzvaného Bergmeisterova plánu, na kterém se všechny strany dohodly abychom v jednotlivých úsecích postavili ten tunel, aby bylo hotový do roku 2025. Hlavní problémy, které s tím souvisejí z hlediska infrastruktury, spočívají v tom, že musíme zajistit, že současně pokročíme u severních a jižních přístupových cest, severní cesty, které spojují jich Měchova s Innsbruckem a jižní cesty probíhají od Verony do Ponte Gardena. Pokud je u severního přístupu v Rakousku, jsme v podstatě dokončili práci na 41-kilometrovém úseku, kde bylo hodně tunelů a dalších inženýrských prací. Ty stavební práce už byly ukončeny, do roku 2012 by to mělo být v provozu. A je to příklad opravdu výjimečné inženýrské práce a konstrukční práce. Já jsem měla několik příležitostí navštívit ta místa a setkat se s těmi, kdo to mají na starosti. Pokud je o zbytek těch severních přístupových cest, konkrétně o německou část na jich k hranici, to je zatím pouze na papíře. Německý federální plán infrastruktury z loňského roku odhadoval, že náklady při cenách z roku 2010 budou 2,6 miliardy eur a Eh, nákladový poměr bude 1,2. To je té nižší části té škály. Abychom povzbudili určitý pokrok, mohu oznámit, že 13. ledna příštího roku v Rosenheimu, což je na té plánové trase, alespoň podle koncepčního materiálu na jich od Měchova, bude setkání německého ministra a rakouského ministra. Budu tam i já jako koordinátor. Záměrem je podepsat eh, ministerskou dohodu o koordinaci plánovacích postupů a o komunikaci. Je to takový první krok, ale je naprosto zásadní, protože do toho musíme všechny zapojit, svázat si je. A bez ohledu na to, jak malý to bude uzlík, bude to důležitý uzlík a znamená to potenciální pokrok. Budeme se zabývat zeměpisným rozsahem plánování, nebude to úplně podrobné. Samozřejmě k tomu potřebujeme aby Deutsche Bahn a DB a také OBV z Rakouska se také zapojili. A tato plánovací fáze, i když bude probíhat neskutečně rychle, a to snad ani nemůžeme předpokládat, ale i kdyby to tak bylo, tak to stejně potrvá několik let. Takže se nedá očekávat, že výstavba započne dřív než na konci tohoto desetiletí, i když to, co teď započneme, bude probíhat podle plánu. A z tohoto důvodu Musíme začít teď, je to naprosto zásadní, protože plánovací postupy samotné, jak víte, trvají tak dlouho. Já už jsem se sešel s pracovníky v této oblasti, především s, s příslušným vedoucím pracovníkem v Rosenheimu, který mi pomůže s koordinací v příslušném obvodu podal této trasy. Pokud je o jižní přístup, tam došlo ke značnému spoždění, pokud je o plánování, konstrukční práce a uzavírání závazku. Ale mohu říct, že loni v Itálii, kromě toho, že tam byl ten závazek eh, u Brnerova tunelu, jsme dostali oficiální schválení na to, abychom vynaložili 1,6 miliardy eur u části projektu, který spojuje Fortecu s Porte Gardena, což je velice důležitá část té infrastruktury. Tam jsme teď přistoupili k druhé konstrukční fázi a OREF a v Itálii chce tuto fázi ukončit a zahájit výběrová řízení v nadcházejícím období. A mohu také oznámit, že provincie Polcáno také nedávno schválila posouzení dopadů na životní prostředí pro tento konkrétní úsek. Průlomové tady bylo to, že jsme museli zajistit, aby se úřady zavázaly stavět po úsecích. Místo toho, abychom je požádali v kontextu finančních úspor, aby se zavázali k tomu, že najednou sní celý salám, tak je žádáme, aby ho snědli nakrájený. A když ten salám nakrájíme, když budeme stavět po úsecích, tak postupíme ku předu. A já si myslím, že to je chválihodný způsob pro takovéto velké projekty o několika fázích. Pane předsedo, pokud je o ten jižní přístup, ještě bych řekl, že to, co Itálie udělala, ta schvalování v ministerských výborech a také práce na té ministerské dohodě mezi Itálií a Rakousku, tam nám hodně pomohl pan Fabris, který působil jako koordinátor v Itálii paralelně se mnou. A já myslím, že do té míry, do jaké bychom mohli pouzbudit členské státy, aby měli nějakého člověka nebo několik osob, které budou působit jako koordinátoři. Hodně by nám to v tomto kontextu pomohlo. A na závěr bych řekl pane předsedo, že jsme si také vytvořili podpůrnou infrastrukturu pro projekty, u toho Brennerova tunelu jsou zapojení tři příslušné státy a také pět příslušných regionů. V tomto koridoru i ostatní zúčastněné strany. Máme deset pracovních skupin. BBTSE, společnost, která to má na starosti, má teď centrálu v Polcánu. V, v Dubnu jsme uzavřeli všechny dohody, abychom přistoupili k té práci. Akcion Gemeinschaft Brenner, tam patří těch pět regionů a obchodní komora. Tam jsem měl příležitost z Innsbrucku setkat se se zástupci všech regionů na té trase. A kromě inženýrské činnosti a tak dále, je tady také nutné neustále komunikovat. Pokud si všichni můžeme ze Stuttgartu 21 odnést nějaké velké ponaučení, je to to, že musíme ty projekty vzít za své, že nesmíme dopustit, aby se z nich stali sirotci u jak žádné části zásadní infrastruktury. Musíme se mobilizovat, musíme se zapojit a musíme být neustále ve spojení s hlavními zúčastněnými stranami. Postoupili jsme ku předu u té koncepce zeleného koridoru, u Trenta v letošním roce a já jsem zahájil dialog se sekretariátem Alpské úmluvy jak víte, tu úmluvu zatím státy neratifikovaly, ale principy této úmluvy nám pomáhají v tom, jak přistoupit k těmto koridorům, včetně koridoru Brérova. Takže abych to zhrnul, pane předsedo, dosáhli jsme viditelného pokroku, máme v úmyslu pokračovat dál a hledat paralelizmy pro ty přístupové cesty. Snažíme se také zpracovat širší komunikační strategii prostřednictvím podpůrných organizací a infrastruktury máme v úmyslu především zahájit práci na tzv. doplňkových opatřeních. I když budeme mít novou infrastrukturu, která způsobí modální přesun z cesty na silnici, musíme na nich pracovat. A nakonec, myslím, jsme toho dosáhli celkem hodně v tomto roce. Nicméně ještě toho musíme hodně udělat. A poslední věc, pane předsedo, Rád bych poděkoval za pomoc a vstřícnost Leu Huberovi, který mi pomáhá a který je skutečným profesionálem. Děkuji. Děkuji, pane Koxy. Komise moc nechválte. Takže, kolegové, striktně dvě minuty. To je 120 sekund. A to jsou dvě minuty podle severní Evropy. Pan Kančan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A vítám pana Coxe, našeho koordinátora. Je to radost jsem mu vděčný za práci, kterou odvedl u této prioritní osy. Myslím si, že to je velmi důležitá práce, dokonce práce velmi delikátní. A on dokázal během krátké doby zajistit dobrou koordinaci. Chtěl bych upozornit na zelený koridor, to je velmi důležitá věc. Já bych rád, abychom to nasměrovali tímto směrem. A ta doprovodná opatření, o kterých jste hovořil, aby po železnici šlo to, co je možné, to je samozřejmě velmi důležité, to je zásadní bod. A potom je tu možnost kříženého financování, o které jsme hovořili. Máme tu příjmy z dálnic, a 20 hlavně tady je také možnost do toho investovat, do těchto železnic, protože pokud tu nedojde k propojení z přístavy a tak dále, tak to nebude dobře odvedená práce ve finále. Já jenom chci upozornit, pane koordinátore, na jednu věc. Na pět týdnů se má uzavřít sever koridoru kvůli údržbě. A já si myslím, že to je opravdu citlivá záležitost a že bychom na to měli získat nějakou odpověď. Má, musíme to nějak zareagovat. Děkuji, pane Kančane. Přesně dvě minuty, výborně. Dobrý příklad pro ostatní. Pan Hertuk z SAD. Já se budu snažit. Dobré ráno, pane Koxe, také z mé strany. Já jsem z Bavorska, to možná víte, a proto mi v prvním, v prvním řadě jde o ty části, které jsou v Německu a o propojení do Rakouska. Nejdříve bych se chtěla zeptat na Brennerský tun. Nevím, jestli víte, že byla provedena studie podniku Firek Rössle, a z jejich pohledu tento Brennerský tunel nebude mít žádné hospodářské využití, protože státy nemají žádné nákladové prostř- nátlakové prostředky na to, aby nutili podniky k využívání železnice místo silnice. Znáte tuto studii? To je moje první otázka. A druhá otázka se týká ERTMS. E, část Brenner, Mnichov, Verona tam máme 130 eh, milionů eur pro ERTMS a jak víte, spolková vláda před nedávnem oznámila, že eh, to bude změněno, protože je zde nákladově lepší varianta. Mě by zajímalo, jakým způsobem ty peníze teď budou využity. Už o tom bylo rozhodnuto, takže to jsou dvě otázky z mé strany. Doufám, že jsem dodržel ty dvě minuty. Děkuji panu Ertogovi, pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. A děkujeme panu, panu Koksovi za to, že se stará o tento zásadní projekt v oblasti Brennerského tunelu. Protože hodnota celé této osy bude zásadní pokud se nám podaří překonat Alpy tímto způsobem. A já si myslím, že to není pravda, že tento tunel nebude vytížený. Pokud se podíváme na současný tunel, víme, že je beznadějně přetížen a je to zkrátka úzké místo. A když se podíváme dále na západ, vidíme, eh, že Švýcaři eh, tam vytvořili dva tunely, Ložberg a Gotthard. My potřebujeme eh, odlehčení této oblasti. Potřebujeme propojení eh, průmyslové části s centrální Evropou a s jižní Evropou. Eh, je zásadní, aby eh, propojení dále skrz celou Evropu bylo dále rozvíjeno. A otázka je, kam až se dostaneme směrem do Skandinávie. Včera už jsme o této části hovořili. Já vám mnohokrát děkuji za vaše angažmá. Pan Perker, děkuji, pane předsedo. Děkuji Petovi Koksovi. Role, kterou máte, ukazuje, jak zásadní je role koordinátora protože může vytvářet tlak a zároveň zajišťuje dlouhodobé plánování tak, aby se peníze neinvestovaly do chybných projektů. Pokud jde o situaci v Brennerském tunelu. Víme, že jsou připravovány nabídky. Ty nabídky potom budou využity, ty studie, které zde byly zmiňovány, nám příliš nepomůžou. Nicméně Brennerský tunel bude využit pro tranzit přes Alpy teprve ve chvíli, kdy bude napojen na zbývající infrastrukturu. Jinak to budou oknem vyhozené peníze. Moje otázka je, jestli znáte důvody pro spoždění. Víte o pokrocích, Rakousko už hodně peněz investovalo do této části, ale na severu jsou ještě problémy, tam jsme teprve ve fázi plánování. Takže mě by zajímalo eh, při rozhovorech s ministrem Ramsauerem, eh, k jakým eh, závěrům jste dospěli a jaký je časový harmonogram. Jak to vypadá s plánováním a s realizací a kdy se s realizací začne na německé straně? Děkujeme panu Perkorovi, pan Kramer, dvě minuty. Děkuji. Já bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel příliš pozdě a přesto se hlásím o slovo, ale eh, můj spolupracovník mi řekl to nejdůležitější. Eh, koridor Berlín-Palermo. Eh, dále se to rozšiřuje na Rostok, Kodaň, Stockholm. Dohodla se komise na tom, že nebudou tři různé koridory, ale že tento koridor bude rozšířen až do Stockholmu. Brennerský tulen je problém. Já jsem se chtěla zeptat, jestli ze strany Itálie máte příslip, že eh, bude investovat do eh, Brennerského tunelu. Už máte peníze, nebo je to jenom plán? A jak to vypadá s nákladní dopravou? Podle mých informací Brennerský tunel nebude vhodný pro nákladní dopravu. Nákladní doprava by měla zůstat na původní trase v Itálii. Můžete k tomu něco říci? Eh, dále jsem dostal informaci, že ta část eh, před Messinou eh, byla zrušená. Máte k tomu nějaké informace od italských úřadů? Jak to tam vypadá a jak to vypadá s financováním? A Dále bych chtěl říci, že eh, Německo se vzdalo ERTMS, má jiné návrhy, jiné přístupy. Jak vy s tím nakládáte? Máte nějaké informace o tom, zda komise bude zasahovat? Eh, není možné, aby nějaký členský stát, který něco podepíše, potom nedodržoval smlouvy, protože ty smlouvy existují. A co s tím děláte vy, co s tím dělá komise? Děkuji. A ještě já. Ostatní už říkali, ano, to také vyplývá z diskuzí s ostatními koordinátory a bez pochyby se k tomu dostaneme ještě v průběhu dne. Je tady totiž ta otázka, jak bych to řekl, snažím se to říct diplomaticky, ten problém Německa. A otázka uzavírání dohod, které se pak nedodržují. Já tady nechci vyvolávat žádné hádky, ale je zřejmé, že z geografického hlediska je Německo zásadní a my potřebujeme, aby se Německo zapojilo. A když slyším, že se máte setkat eh, s ministrem, abyste něco podepsal s Rakouskem, je to úžasné. Je to důležitý první krok, o tom není pochyb, ale když vám řeknu, že Německo podepsalo spoustu takových dohod, v minulosti je podepsalo a neplnilo, tak jistě omluvíte naši skepsy. Nicméně. Děkuji mnohokrát. Děkuji za příspěvky. Pokud jde o otázku zeleného koridoru, to je jedna z pracovních skupin platformy pro Brennerův tunel. Je tam celá řada zajímavých nápadů. Já vás nebudu nudit těmi detaily. Já bych si dal čaj. Děkuji. Využití tunelu pro tranzit ostatních zdrojů energie pro energetické propojení, využití geotermální energie pro eh, centrální vytápění, úspory CO2 podle odhadů mají představovat ekvivalent emisí CO2 z Polcána například. To samo o sobě je důležité, ale musí se na tom ještě hodně pracovat. A já doufám, že koncepce zeleného koridoru se dál bude rozvíjet prostřednictvím pilotního projektu. Pokud jde o financování, máte pravdu, to je zásadní součást finančního příspěvku. Silnice 822 v Itálii, jak říkáte, několik desetiletí nebyla vůbec předmětem výběrového řízení. Je tam ta situace s mítným na silnici 822 a znamená to, že si musíme dát stranu minimálně 34 milionů eur za rok. A potřebujeme příspěvek 1,5 miliardy eur. A to se předpokládá jako zásadní součást toho výběrového řízení pro silnici A22, které teď probíhá. Pokud je o otázku potenciálního uzavření trasy za účelem údržby v průběhu léta, jako koordinátor jsem si toho velice dobře vědom, protože pokaždé, když se setkám se zástupci veřejnosti, někdo se mnou o tom mluví, mluvil jsem o tom se společností OBV, s železniční společností v Rakousku. Oni trvají na tom, že aby to bylo efektivní, je to nutné, protože když to neudělají, pak hrozí, že nastanou další spoždění, protože vlaky budou zastavovat, zase se rozjíždět. Já tady nemám žádnou konkrétní páku, nicméně je to záležitost, která nás neustále zajímá protože dopad zejména pro hospodářské subjekty ze soukromého sektoru je opravdu velký. A pokud jde o studii, o které mluvil pan Ertuk, byl bych vděčný, kdybych mohl dostat kopii. Nejsem si této konkrétní studie vědom. Nevím o žádné studii, která uvádí, že to nebude mít žádné hospodářské eh, výhody. Rád bych je dostal, protože bych je asi mohl eh, rozporovat a možná, že by bylo dobré, kdybychom nějaké blízké budoucnosti našli příležitost, kdy o tom hovořit a kdy předložit alternativní náhled na hospodářské výhody projektu. Mluvili jste o ERTMS, Veroně a tak dále. Rakousko už tam je, Německo na tom pracuje, mluvili jsme o těch smlouvách, o těch dohodách. Já nevím, jestli je to rozšíření národní průmyslové politiky, nebo jestli to má doplně další rozměr, ale musíme si být vědomi celé řady nejrůznějších sil, které do toho vstupují. Ale vím a několikrát jsem to koordinátorům říkal v Berlíně, myslím v březnu tohoto roku. Tam jsme se setkali s ministrem Ramsauerem a já myslím, že ve většině případů ten dialog můžeme shrnout jedním slovem. Ne, byla tam jedna výjimka, ale ta nebyla moc podstatná. Já mám pocit, že nejde o RTMS, ale o německé zapojení. RTMS je takový příklad toho, že ten systém jako takový z ústředního hlediska na úrovni ministerstev, na politické úrovni trpí dopady Stuttgartu 21. proto se musíme poučit, jak jsem říkal, musíme se poučit z hlediska komunikace, zapojení a e, dlouhodobé angažovanosti v projektech. Pokud jde o propojení, včera jsme měli konferenci o Skandry, Není pochyb o tom, že je to na hranici z hlediska tvorby politiky na evropské, národní, regionální úrovni. Potřebujeme průlom, potřebujeme kvalitativní přesun, přesun paradigmatu, pokud máme pokročit ku předu některých těch návrhů, které byly předloženy. Parlament eh, tady rozhoduje a já doufám, že parlament bude obhajovat ambiciozní program, stejně tak jako rada obhajovala Day trikotáž. Snažila se to tak trošku zase rozložit. No nicméně já doufám, že parlament bude součástí toho dlouhodobého plánu. Pokud je o to propojení severu a jihu, několik z vás o tom mluvilo. A konkrétně, pokud je o severní přístup na německé straně, už jsem vám říkal, jaké máme plány na Rosenheim, na leden. Já neříkám, a to chci říct vám, pane předsedo, i ostatním členům, toto není nějaký světoborný projekt, ale stojí za to připomenout, že je to vůbec poprvé v posledních letech, kdy lidé veřejně vystoupili a veřejně se zavázali k podrobné koordinaci a plánování. A to krok ku předu je, protože ostatní se všichni se zatím drželi zpátky. A konkrétně potřebujeme zapojit nejenom ministry, ale i železniční společnosti, konkrétně na německé straně DB Netz, protože právě DB Netz provádí to hlavní plánování. A já už jsem z DB Netz měl několik důležitých schůzek. Podle jejich odhadů tento projekt severního přístupu je možné dokončit při nižších nákladech, než se odhadovalo v tom německém plánu infrastruktury a pokud to tak bude, pak ten poměr nákladů a výhod se zlepší a budou také větší šance, že se nám to schválí. Ale nedělám si žádné iluze o tom, nakolik složité to bude a doufám, že v tomto výboru bude dobrá vůle, budu potřebovat i z hlediska politického určité vedení. U této otázky, u těch zelených problémů, environmentálních problémů bych ještě chtěla říct, vzhledem k tomu, že máme málo času v takovémto krátkém dialogu, když říkám, že je nutné komunikovat, komunikace je dvoustranný proces. Člověk mluví, ale také naslouchá. A my se musíme naučit lépe naslouchat, abychom dokázali lépe předvídat, co trápí jednotlivá společenství, abychom dokázali řešit. A jak už jsem říkal, setkal jsem se se všemi starosty v tom italsko-rakouském úseku toho koridoru v Innsbrucku. Ten dialog byl výborný a byl bych rád, kdybychom něco takového udělali i u toho severního přístupu, pokud se mi to podaří za politického přispění. Já chci politiku bez překvapení, nechci nic skrývat, chci dávat na jeho preference, aby lidé skutečně mohli být hrdí na tento projekt, aby ho vzali za svý. Pokud jde o Itálii a otázku financování, jestli je to jen nějaká imaginární záležitost, odpověď zní, že u toho Brennerova tunelu a u Forteci a Porte Gardena jsme měli konkrétní závazky. Bylo tam jasné vyjádření účetního dvora, ten to schválil, schválili to, schválil to také ministerský výbor pro výdaje, který se mimo jiné zavazuje k dlouhodobým minutě Prošlo to také z hlediska změny italského rozpočtového zákona. Povolili nám výstavbu po úsecích. Takže já bych řekl, že rozhodně v Itálii proběhlo hodně práce, abychom zajistili, že ty prostředky budou k dispozici a máme také ujištění o tom, že dokumentace pro výběrové řízení pro silnici A22 zajistí, že budeme mít minimální spolufinancování 44 milionů eur za rok. To není imaginární, to jsou konkrétní závazky. Samozřejmě teď je v Římě nová vláda, já bych s nimi také chtěl vést dialog, zvlášť u Messiny. Konstrukční práce ve vztahu k mostu přes Mesinskou úžinu proběhly, ale ten projekt už zrušila odstupující vláda když se plánovaly velké úspory. A já tomu rozumím tak, že ty závazky, o kterých jsem mluvil u toho základnového tunelu Brenner, jsou konkrétní, skutečné, ale ta otázka Messiny je zatím stranou. RTMS, o tom jsme mluvili k těm koridorům, prioritní projekt číslo jedna dozrává. Stanou se z toho dva koridory. Hlavní bude koridor číslo 5, ta trať z Helsinek směrem na jih přes Itálii až na Maltu. To je to jádro prioritního projektu číslo 1. Pokud si zvolíme tu koncepci základní sítě. A pak je tady takový ten druhý rozměr, koridor číslo 2, východ-západ, z Varšavy přes Evropu. To je vše, děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu koordinátorovi. Jedná se o vnitrozemské vodní cesty, prioritní projekty 18 a 30 a koordinátorkou je Karla Pejs. A Karla je tady jediná mezi ostatními muži. Předávám slovo. Mnohokrát děkuji. Vzhledem k tomu, že máte napjatý časový harmonogram, budu stručná. Vnitrozemské vodní cesty jsou stále důležitější v Evropě. V současné době se pracuje na vnitrozemských vodních cestách a já jako koordinátorka se soustředím především na dva důležité koridory. Jsou to projekty 18 a 30. A začnu projektem 18. Jedná se o propojení mezi Dunajem, Rýnem a Mázou a Mohanem. Takže propojení mezi Rotterdamem a Konstance. je to velká vzdálenost. A proč je to tak složité? Je to složité zde dvou důvodů. Eh, zahrnuje to velké množství zemí, eh, které mají různou politickou situaci, eh, kde dochází ke změnám ve vládě. nemohou jít do nějaké země, ani bych se seznámila s ministrem, protože jinak by se asi divil, e, co dělám e, v jeho bodách. A měl by pravdu, když se objeví nový ministr, e, začínáme s ním rovněž navazovat kontakty. Nebo když se objeví nová vláda. Pokud je o projekt 18, jak to vypadá. 24. června Rada schválila strategii na rozvoj podunajské oblasti. Toto datum je nesmírně důležité, protože Dunaj je páteří této strategie. Poprvé se zde nesoustředíme pouze na řeku, ale na eh, celou oblast povodí této řeky, takže eh, se nezabýváme jenom vodami, ale zabýváme se také zemědělstvím, pitnou vodou, eh, předcházení záplavám, rozvojem celého regionu. Takže tento rozvoj je velice zásadní, přistupujeme eh, k tomuto regionu holistickým způsobem. Tento koridor má některé problematické části. A tou problematickou částí. To bude zajímat pana Ertuga a pana Kramera. Je to část Strobing-Filcov. Zahájili jsme studii. kterou zahájil monitorovací výbor. Tato studie e, postupuje. V prosince očekáváme průběžnou zprávu. E, monitorovací výbor pracuje. Myslím, že spolupráce je velice eh, dobrá také s vnějšími kontakty. Monitorovací výbor je eh, skutečně velkým úspěchem společného prohlášení, které podepsaly všechny země, eh, kudy Dunaj protéká. V roce 2012 očekáváme důležitou zprávu týkající se Eh, dopravy na řekách. Propojení mezi Německem a Rakouskem je v současné době příliš přetížené. Eh, například na silnicích dochází k zácpám a myslím, že řeky zde mohou skutečně pomoci. je třeba zabývat se všemi typy dopravy, eh, silniční, železniční i vodní dopravou. A je potřeba podívat se na to holisticky, jak by se to mohlo změnit, pokud budou skutečně využívány vodní cesty. Takže na jaře roku 2012 očekáváme výsledky této studie a příští rok po průběžné zprávě proběhne konference, na které budeme hovořit o prvních výsledcích studií. Je to zásadní, protože v regionu existují některé spory a já si myslím, že je potřeba tyto spory řešit, abychom viděli, co je možné s problémy řeš- dělat s cílem, abychom měli skutečně splavný Dunaj. Dále, na východ od Vídně. To je velice důležitá část Dunaje. Když se podíváte na Německo, Strobing Wilshofer je také důležitá část řeky nebo vodních cest. Bez této části nikdy nebudete mít propojení mezi eh, Rýnem, Mohanem a Dunajem. A to samé platí pro Vídeň. Na východ od Vídně je Národní park, eh, projekt je tam pozastaven, došlo ke spoždění, hodnocení dopadu na životní prostředí, snažíme se hledat řešení, ale zdá se, že zde dojde k velkému spoždění. Dále, maďarská část. Studie v současné době eh, probíhá. Situace je velice citlivá. Komunikace, eh, pokud je o komunikaci s veřejností, tam provádí maďarská vláda velice dobrou práci. Nicméně Otázka je, jak eh, studie dopadne. Dále bulharsko-rumunská část. Tam v červenci roku 2011 bylo vypracováno hodnocení dopadu na životní prostředí. Koordinace v této části není perfektní, abych to tak řekla. Mohla by být lepší. Situace je jiná Karlázi Braille. E, tam došlo ke spoždění monitorovacího programu. Nyní je monitorovací program implementován se všemi ekologickými, v souladu se všemi ekologickými předpisy. E, došlo zde e, k instalaci převodných stanic. A um, viděli jsme eh, jakým způsobem mají tyto eh, stanice, které pomáhají eh, migraci ryb, jaký dobrý efekt na migraci mají. Je zde řada dalších menších projektů, e, můžete se na ně podívat v mé zprávě, tyto projekty postupují velice dobře. Dále, prioritní projekt číslo 30, e, Sena Sheld. To je zásadní projekt. Poprvé zde bude možné propojit Lamančský kanál s Francií. Francie bude propojena s Rotterdamem. Pátého dubna 2011 došlo k důležitému kroku. Prezident Sarkozy zahájil důležitý dialog pro konstrukci tohoto kanálu. Tento dialog by měl probíhat eh, asi 15 měsíců a poté očekáváme, že eh, rozhodnutí se pohne dál. Ale zásadní bylo, že francouzská vláda se zavázala k realizaci tohoto projektu ke konstrukci kanálu. Je třeba složit kompliment vlámům, protože skutečně tvrdě pracují na eh, renovaci své sítě, ať už tady ve Valonsku nebo ve Vlámsku. A většina projektů by měla být dokončena včas. To je zásadní. Nizozemsko a Vlámsko se dohodlo na dokončení koridoru a na uh, vystavění vzdymadla v Tenéža. Byl vytvořen mezivládní výbor, který se skládá z francouzů, valonů a vlámů. Podařilo se nám eh, zahnout rovněž Nizozemsko a Německo. Eh, ti se ještě nezapojili, nicméně jsou eh, pozváni na jakoukoliv schůzi tohoto mezivládního výboru. Myslím, že tento výbor je důležitý, protože se bude hovořit o případném omítném na tomto koridoru. Zásadní pro tento koridor je to, aby byl využíván, takže mýto je velice citlivá otázka. Všichni souhlasí s tím, že by zde mýto mělo být, protože je to velice nákladní projekt, ale jak vysoké by mýto mělo být, to je ještě otázka. Mýto bude určitě zásadní pro úspěch tohoto koridoru. abychom dosáhli integrace mezi různými druhy dopravy. A požádala jsem kolegy, kteří jsou zodpovědní za projekty 6, 17 a 23, pan Baláš, pan Salvary a další. Měli jsme konferenci a hovořili jsme o různých propojeních druhů dopravy, také v oblasti Dunaje. Eh, v severní Itálii probíhá zajímavý projekt eh, propojení Benátek s Mantovou. Měli jsme schůzku eh, s panem Kancánem, s panem Castialim, s panem Sekim. Hovořili jsme na konferenci o propojení mezi Milánem a Benátkami, tak aby bylo možné vyhnout se zácpám v tomto regionu. Myslím, že je zde dobrá šance propojení s Milánem. Myslím si, že to je velice důležitý krok pro tento region. Děkuji, pane předsedo. Dobrá, děkuji. Nechci na vás tlačit, ale musíme skutečně dodržovat čas. Mám šest řečníků, to je důvod, proč jsem na vás tlačil. Mám sedm řečníků a bude to maximálně dvě minuty na každého. Varoval jsem vás. Pan Marinesku. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Um, uh, această prioritate Předložili jsme tento nebo vy jste nám představila tento prioritní projekt. Hovořím teď o projektu Rín Mohan Dunaj. Zmínila jste také podunajskou strategii, to je nesmírně důležitý dokument. Máte právo v tom, že říkáte, že kromě splavnosti musíme zohlednit také všechny ostatní elementy. Ale pokud se tento koridor nestane koridorem pro dopravu, potom všechny ostatní aspekty se nebudou moci dále rozvíjet. To je důvod, proč se domnívám, že je zásadní mít tento koridor z Konstance do Rotterdamu. Je třeba, aby se to skutečně stalo dopravním koridorem, který bude zásadní pro Evropu. A moje otázka na vás je, jak budete schopni koordinovat eh, projekt TNT e s podunajskou strategií? Víte, že eh, v podunajské strategii jsou různé části a každou část eh, koordinují dvě země. Takže by zde mohla být spolupráce mezi těmito skupinami a TENT. E současné době probíhají některé projekty, které by mohly transformovat tento koridor ve velice užitečný koridor pro Evropu. Pan El Kadruji. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji mnohokrát. Já musím konstatovat, že věci se hýbají a nechci dlouze hovořit o projektu 18, protože kolegové tak učinili a nastínili jasně, jak, jak složitý je to projekt. Jenom poznámka k té třicítce. Tam je obrovský potenciál. Pokud se podaří propojit pařížskou oblast Belgii s Nizozemskem a nakonec i s Německem a s projektem 18, to by bylo skutečně úžasné. Hovořil jste o tom severním kanálu a hovořil jste o poplatcích. Myslím, že to je věc, u které bychom se měli pozastavit, protože to je velmi citlivá záležitost. Samozřejmě ten projekt se musí nějak financovat. A spolupráce umožnila přijmout určitá rozhodnutí, která nelze změnit. A teď tedy jak se nastaví ty platby tak, aby zase se neotevřely dveře protekcionismu, tedy to mítné. Nesmíme odradit uživatele a tlačit ho směrem k silnici. Čili jaký postup tady zvolíme, abychom stanovili částky, pro uživatele v případně mítného, jestli bude to snad Francie, která to určí, nebo to bude komise, nebo se hrajete v tom nějakou roli jako koordinátorka. Já bych tedy rád věděl, jak se bude u toho mítného postavovat. Děkuji. Pan Dalem, děkuji jedná se skutečně o sektor, který aspoň tedy chrání životní prostředí, co se týče eh, vnitrostátní plavby. A já si kladu otázku k tomu projektu 18, ten Monitoring Committee. Tady jsou různé možnosti a nic nedělat je to tedy možnost buď nic nedělat, nebo udělat úplně všechno. Toto jsou ty dvě varianty. Já si dovedu představit, že mezi těmi dvěma extrémy eh, bychom asi také měli hledat nějakou tu střední cestu. A kanál, který propojí Dunaj Tam samozřejmě se dá dobře jezdit eh, na kole v tomto regionu, sám jsem tam jezdil. Jsou tu tedy splavné cesty v krásné přírodě, čili to jsou to krásné spojení. Zkusíte to nějak vy využít pro další projekty? Paní Lichtenberger na dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Já Budu stručná, nemáme dost času. Jeden bod k té části na východ od Vídně. Musíme říci, že jsme se zde snažili a, že, že zde docházelo ke snahám a nerespektovat a pravidla a požadiv, požadavky a to byl důvod, proč se to celé nepodařilo. Myslím, že e, ta skutečnost, že zde nedochází k tak rychlému pokroku, jako jsme si přáli, Eh, je, že bychom se měli podívat, jestli je možné něco udělat eh, eh, s těmi loďmi pro nákladní dopravu. Není nutné rovnou dělat různé úpravy na řece. Já si myslím, že je mnohem efektivnější pro posílení dopravy je podívat se také na lodi. A další otázka se týká Srbská. Zdá se, že zde existují velké překážky a problémy. Já si myslím, že bychom se měli jasně podívat na to, k čemu zde dochází. Dále otázka, děláte něco s tématem těch lodí, které by měly být upraveny na danou řeku. Víme, jaké obrovské investice se provádějí v Maďarsku. V současné situaci to pravděpodobně nebude probíhat rychle. Nebylo by lepší prosazovat úpravu lodí eh, pro danou řeku. Eh, čekat a snít, to nám určitě nepomůže. A poslední věc, existuje nějaká studie týkající se toho, jaké zboží se touto cestou transportuje. A vím, že e, na Dunaji to nevypadá tak, jak by to vypadat mělo. Mě by zajímalo, jestli nějaké existuje, e, studie existují. Paní Tykau? E, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Pejs. Chtěla bych mluvit o té oblasti, kde podle vás dochází ke čtyřletému spoždění vzhledem k jednání, které souvisí se životním prostředím a s ochranou lososů. My jsme v létě e, zažili problémy, dopravní problémy, navigační problémy na Dunaji, vzhledem k tomu, že byly nízké vody a moje druhá otázka souvisí s tím, jak se zapojíte do toho programu Connecting Europe. Ty, ta místa na Dunaji budou patřit do hlavní sítě. Máme jeden přístav na Dunaji, který zajišťuje propojení s Ukrajinou a s Moldavskou republikou. A to by mělo být eh, takovým důležitým uzlem na této síti. A já doufám, že na Dunaji budeme mít co nejvíc přístavů. A pak je tady další otázka, která se týká úpravy navigačních kanálů na Dunaji a na Rýnu. A také modernizace flotil v rámci toho programu NADIS. My doufám, že bude pokračovat a podpoříte ho. Pan Kramer, dvě minuty. Ano, mnohokrát děkuji za zprávu. Víte, že 80 vnitrozemské eh, vodní dopravy eh, je eh, jenom v některých oblastech. Já jsem před 20 lety jel po Dunaji a věděl jsem, že každou půl hodinu jsme potkávali obrovské lodě. Také jsem jel podél Dunaje nedávno a viděl jsem, že tam jsou velké lodě. Po Dunaji se dá plavit. Pokud bychom používali řádně prunajskou strategii, potom by to měly tři, mělo tři dopady. Ale otázka je, zda chceme, abychom posílili e, turismus, nebo aby se z Dunaje stál stala řeka plná odpadu. Něco takového by e, poškodilo turismus. Ve chvíli, kdy e, z Dunaje uděláme Eh, velkou dopravní cestu, potom zabijeme cestovní ruch v této oblasti. Takže se musíme jasně zamyslet nad tím, kam chceme investovat. Pokud jde o poplatky za využití, je to jasné. U železnice se snažíme o to, aby investice šly do sítě. Máme zde eh, železniční mýto, které je velice vysoké. Eh, pokud jde o Eh, vodní přepravu, tam se neplatí téměř žádné daně, neplatí se tam žádná spotřební dan na paliva. Takže nevím, proč tady pochybujeme o mýtu. Pokud uh, uh, nebude mýto na, eh, na vnitrozemských vodních cestách, potom to nebude správně, protože zde nebude odpovídající konkurence a eh, nebude možné také získat eh, investice do této oblasti. Pan Ertuk, mnohokrát děkuji. Asi není a překvapení, že se budou ptát na tu část Straubing. V Bavorsku Naši přátelé z CSU často argumentují tím, že Evropská unie jim předepisuje, že část Straubing-Eisofen musí být vystavěna. A já bych se chtěl zeptat, jestli tomu tak je nebo nikoli, protože pokud já vím, o těchto věcech se rozhodujeme v Německu sami, nikoli, že by o tom rozhodovala EU. Děkuji, pane Ertugu. Paní Pajs. Máte asi 10 minut na odpověď. Jistě. Začnu vám panem Marinesku. Vy se ptáte, jak se dá propojit tento důležitý dopravní koridor se sítěmi TNT. Pane Marinesku, my pracujeme v Evropské komisi s úplně novým přístupem k této věci. Ještě to není hotové, ale už jsme došli daleko a já myslím, že jakmile to hotové bude, tak to dojde i do parlamentu. Protože vy říkáte velice správnou věc, to by se mělo udělat do budoucna. Jak zajistit tento koridor na základě tohoto přístupu k TNT? Takže tak to bude. Pan Kandraui, to mítne. Jak zavést mítne? To je jádro pudla, jak my říkáme. Nejde jenom o Evropskou komisi, o francouzskou vládu, anebo Belgii, ty dvě části Belgie. Je tady také výbor uživatelů, a já myslím, že ten výbor uživatelů je velmi důležitý, protože ten může říct, že ten kanál se nikdy celý nevyužije, když to bude takto a takto, a když to bude jinak, tak ho naopak využijí. A v to samozřejmě všichni doufáme, to všichni také chceme. Chceme, aby se ten koridor využíval. A já si proto myslím, že je to velmi důležité a mluvíme o tom také v mezivládním výboru. Ale pokud se to mítne zavede, tak to musí být tak, aby se ten kanál využíval. Nemůžeme všem těm firmám odebrat veškerý zisk, protože nikdo nebude využívat kanál a všechno mm, půjde, pojede v kamionech, protože tímto směrem eh, proudí obrovské objemy nákladní dopravy a francouzská vláda to udělala velice chytře, a pokud se to udělá správně, tak se ty toky strojnásobí. Udělali to velice chytře a já myslím, že ten kanál může být velice úspěšný. V mém regionu v Nizozemsku probíhají opravdu velké toky, dopravní toky na sever Francie – Takže si myslím, že to bude opravdu úspěšné, když se tam to mít nezavede. A o to se postará ten výbor uživatelů. Čas, ano. Musí to být e, brzy. Ale oni ten kanál musí vykopat. Takže ještě nějaký čas máme. Můžeme o to bojovat. A bojovat se určitě bude. Tolik k tomu mítnému. Pan Van Ten monitorovací výbor monitoruje, co se dělá v té studii. Nestuduje svět jako takový, ale všechno, co vyplyne z té studie, co se udělá na té 70-kilometrové trase na Dunaji, to všechno se dělá znovu. Protože studie životního prostředí nebyly aktuální, takže oni to všechno aktualizují a zabývají se všemi možnostmi. Měli jsme na tu studii tři roky. Takže v roce 2012 budeme mít výsledek studie. A u toho monitorovacího výboru je důležité to, že ti lidé, kteří jsou tam zastoupení, jsou ze strany, dejme tomu, průmyslníků, ochránců životního prostředí a je velice důležité, aby všichni řekli, že se za tu studii postaví aby se nehádali potom o ta čísla, která tam budou. Paní Lichtenbergerová, já jsem úplně nepochopila, co máte na mysli těmi automobily přizpůsobenými pro použití na řece? Paní Lichtenbergerová, já myslím, že to bylo loni a předloni. To jste se ptala úplně na to tež, ale víte, můžeme požádat výzkumné pracovníky, aby se tím zabývali. Ale my pracujeme na koridoru. My nemluvíme o nějakých místních plavidlech. Mělo by být možné, aby se plavidlo plavilo z Lávru až někam dolů. K čemu vám bude loď, která bude vhodná jenom pro Dunaj? A pokud bude moc široká pro všechna stavidla na cestě, tak na takovémto koridoru nám nepomůže. Pokud se trh bude domnívat, že je tady velká příležitost pro takováto plavidla, Jistě je, jistě je na trhu uvidíme. A pokud vím, tak Maďarsko chce vlastní loděnice, takže tady je možná určitá možnost. Ale já myslím, že trh to neudělá, když ty lodě nebudou moct plout po celém koridoru. Pak tady mám pana Tykanyho. A paní Tykau, ano. Vela Karlaš. Já myslím, že tam to teď probíhá dobře. Mám větší obavy z toho společného úseku řeky. Společného s Bulharskem. Než eh, o Kalaraš, protože tam to probíhá opravdu dobře. Ten projekt monitorování také probíhá dobře. Konec už je na dohled a pak můžeme začít. Ale mohu vám říct, že pokud chceme skutečně využívat ten koridor tak, jak jsme to měli v úmyslu, musíme mít i ty multimodální body, aby byl přístup k průmyslovým e, zónám, abychom zabránili tomu, že se hodně bude převážet v kamionech. A snažíme se propojit ty tři druhy přepravy. Ale máte opravdu pravdu. A to udělala také francouzská vláda okamžitě v tom jejich koridoru. Oni řekli, ano, tady budou ty nejrůznější multimodální body. A to bychom také měli udělat. Měli bychom si to probrat s příslušnými zeměmi, abychom zajistili, že tyto body tam budou. Pan Kramer. Jedním z našich cílů je cestovní ruch. A já myslím, že je to velice důležité pro tento region a pro všechny regiony, všechny regiony mají možnost připravit se na to. Protože na Dunaji jsou velice zajímavá místa, takže já si myslím, že cestovní ruch představuje velkou příležitost pro všechny zúčastněné země. Znečištění je problém, ale já myslím, že to nesouvisí s tím, jestli je Dunaj splavný, protože, jak říkáte, já jsem byla celý den v Ipsu a viděla jsem tam tři plavidla. A jako nizozemka jsem byla v šoku. Byla tam tři plavidla, protože Dunaj není celý splavný v celém koridoru. A proto to všechno děláme. A já vím, že tam potom e, bude nákladní přeprava. Mě vždycky překvapuje, že v Nizozemsku jsou zelení hodně pro vnitrozemské vodní cesty, protože říkají, že je to nejšetrnější řešení pro dopravu. Je možné postavit naprosto čisté lodě a pokaždé, když vidím vás, tak vy se ke mně chováte, jako kdybych chtěla znečistit celý Dunaj, ale opak je pravdou. Já chci vyřešit znečištění v celé oblasti. v žádném případě nechci tu řeku znečišťovat. A to mítné. Pokud máte kamion a jedete z Rotterdamu do Janova, jsou tam silnice, semafory, restaurace na trase. Udělali jsme všechno proto, abychom vyhověli kamionům. A proto potom budou platit mítné. Co jsme zatím udělali pro lodě na Dunaji? Vůbec nic. Takže to mítné přijde, až pro ně něco uděláme. A to též platí pro ten kanál na severu Sejny, protože tam jsou teď jenom malá plavidla, ta budou mít výjimku z mítného, budou osvobozena od mítného, protože už teď mají tuto příležitost. Když se tam budou plavit, tak nebudou platit mítné. Všichni budou na tom stejně, abychom nepoškodili hospodářskou soutěž. Pan Ertuk, poslední otázka. Proto tu studii děláme. Odpovědět vám nemohu teď, doufám, že vám odpovím v příštím roce. Protože jeden z důvodů, proč tu studii děláme, co všechno musíme udělat, aby to bylo splavné, Může to být něco velkého, ale něco malého. A to je otázka. Děkuji, paní Pace. A tím se teď dostáváme k dalším. Už máme 15 minut spoždění, kolegové. Říkal jsem si, že vám to sdělím. Projekt 21 Morské dálnice. Koordinátorem je Luis Valente de Oliviera. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod řekl něco ke kvalitativní změně, která letos došlo, po té kvantitativní změně a potom budu mluvit o těch projektech. Mořské dálnice, pane Oliveira, já omlouvám se. Vážení poslanci, chovejte se slušně. Prosím, pokračujte. Mořské dálnice se obecně zabývají klíčovými otázkami námořní dopravy a přístavů. Týká se to například LNG za účelem snižování emisí, single window a bezpapírové logistiky. Seskupování přístavů, integrace námořní dopravy v logistickém řetězci a také konkrétním otázkám, jako je bezpečnost a navigace v Baltu. Mořské dálnice zdůrazňují význam námořní dopravy jak pro zahraniční obchod, tak pro vnitřní obchod. A podařilo se to realizovat eh, v projektech TNT. Členské státy tento přístup vítají. A proto mořské dálnice představují takový rámec, který umožňuje všechny námořní přístavní prvky, včetně bezpečnosti na moři, snižování emisí a tak dále, podpořit s finančními prostředky z Evropské unie, aby to všechno bylo možné realizovat rychleji a snadněji. Pokud je o tu kvantitativní změnu v porovnání s Loňskem, projekt dozrál. Už teď máme i pilotní projekty, už vidíme, jaké budou výhody. Máme teď 12 projektů. Asi od 250 eur. Celkové investice představují více než 850 milionů eur. Jaké máme možnosti do budoucna? S tou novou výzvou tu současnou výzvu, která už je téměř uzavřena, ale zatím nemáme výsledky, se očekává, že to číslo naroste a bude to hodně přes jednu miliardu. Je možné, že budeme mít sedm dalších projektů asi za 50 milionů eur. V roce 2012 bude další výzva Doufáme, že to bude znamenat další velké projekty. A za celé to finanční období, dejme tomu od roku 2007 do roku 2013, to možná bude znamenat nějakých 30 projektů v hodnotě asi 100 milionů. A je možné, že to nakonec dosáhne 2 miliard eur. A když do toho započítáme další finanční programy, tak celková investice, a tady mám na mysli investice Evropské investiční banky, Marco Polo a tak dále, ty celkové investice by mohly být ještě vyšší. Což by znamenalo, že trhy dobře přijali novou finanční koncepci, přičemž v roce 2007 jsme vlastně začínali od nuly a nebylo to na začátku snadné. Pro mě to znamená, že je to velký úspěch a musíme na to navázat v roce 2014. To nám to pomůže všechno konsolidovat. Mořské dálnice jsou rámec, který musíme podpořit, znamená integraci námořní dopravy do globálního dopravního řetězce a z koncepčního hlediska i do té vnitrozemské koncepce, do té. Znamená to také, že zvýšenou roli dostávají přístavy jako klíčové prvky té základní sítě a také dopravních koridorů. Mořské dálnice jsou jakýmsi jedenáctým koridorem. A většina rámců s odpovídajícím financováním napomůže financování. Potřebujeme rozvíjet takovou přirozenou síť, abychom také zajistili snižování emisí ze strany plavidel Musíme také vylepšit bezpečnost námořní dopravy a usnadnit navigaci po celý rok ve všech vodách, ve všech evropských vodách, třeba i na ledu v Severním Baltu. A potřebujeme také bezpapírovou logistiku pro přístavy. Z části toho už můžeme dosáhnout tím, že určité věci uděláme do roku 2013 a do roku 2020 by to snad mohlo být všechno hotové. Abych připomněl projekty, které probíhají, máme nové projekty z letošního roku, osm nových projektů. Tři souvisejí s logistikou. Jenom jsem měl Most for Most, Most 24 a pět souvisí e, s propojením s Interagem, propojení NAPA, mezi pěti přístavy, také eh, přístav v Chorvatsku, který je pozorovatelem, využívají se určité techniky. Pak máme projekt v Balckém moři a také koridor mezi Rostokem a Getsou. a také nový projekt Mona Lisa, který se týká bezpečnosti a LNG, projekt pro LNG. To je pro nás velice zajímavý projekt. Vy znáte moje doporučení, nicméně já se pokusím projít alespoň ty základní body z těch doporučení, protože si myslím, že to souvisí s tím, o čem už jsme mluvili. Já doporučuji, abychom se zabývali integrovanou eh, přístavní infrastrukturou, abychom vylepšili propojení na vnitrozemské cesty – to už jsme měli i v minulosti, ale musíme v tom pokračovat. Musíme zavádět inteligentní služby infrastruktury, například sledování. Musíme podpořit činnosti a studie, které nám pomohou lépe pochopit, jak tomuto sektoru pomoct. Hodně mi záleží na studiích a na pilotních programech, které by mohly představovat takovou obecnou inspiraci na základě výsledků, ke kterým dospějí. Musíme podpořit činnost v přístavech, ty mořské brány, třeba Heaven Scopes. Máme dobré příklady, máme informace, které hodně napomáhají činnostem v přístavu. Velký význam přikládám vylepšení vzdělávání, školení a také intenzivní spolupráci v celém tom lidském řetězci v této oblasti. Máme také pilotní projekty a především jde o logistiku. Pracovníky, kteří se v podnicích zabývají logistikou, musíme také zpracovat informační systémy, které nám vylepší celé všechny procesy, postupy. Velice důležitá věc je single window pro vylepšení námořní dopravy. A musíme také podpořit výzkum. Myslím, že musíme podpořit výzkum v celé řadě případů technologického rozvoje. Jistě si vzpomínáte, že v Evropě se to hodně vylepšilo z hlediska těch velkých výletních lodí, ale ty ostatní se zatím moc nevylepšily. Musí to být lepší než teď. Možná si vzpomínáte, že před lety jsem navrhoval, že bychom měli jednu koordinační jednotku pro financování. Pořád vidím výhody, které by se pojily v tom, že bychom měli jednotné kontaktní místo pro financování, pro rámce pro financování. Rozhodně by se mi líbilo, kdybychom schválili ty pokyny pro ten T, tam bychom mohli zapracovat všechna poučení, všechny dosavadní zkušenosti. Potom jde o zjednodušení byrokracie, další vazby na sousední země. Vy víte, že většina zemí na východní hranici hodně závisí na těch západních přístavech. A záleží jim na tom, aby se propojili se západem. Konkrétně mám na mysli Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Moldavsko a také Kazachstán. ten hodně vyváží přes evropské přístavy. Už jsem mluvil o těch studiích a pilotních programech, zvlášť v oblasti LNG. Minulý pátek jsem se sešel se zástupci Litvy tady v Belgii a se všemi pobaltskými zeměmi. Tyto země pochopitelně chtějí pracovat na síti čerpacích stanic po Baltí, protože to je bezpečnější, je to výhodnější i z hlediska ochrany životního prostředí a oni znají výhody LNG. A já myslím, že by to bylo zajímavé a říkám to od začátku. Potřebujeme geostrategické studie, které nám pomohou pochopit problémy, před kterými stojíme. Já chci být stručný, Musíme dál pracovat na projektech PPP v souvislosti se specifickými rysy našich projektů, které jsou velmi náročné. A připomínám, že musíme také vytvořit vazby s celníky, co je složitá oblast. My musíme pochopit, s jakými problémy oni zápasí, oni jsou pod velkým tlakem, musí se postarat o řadu věcí, ale my jsme na ní hodně závislí. Zvlášť u toho single window, tam potřebujeme spolupráci celníků. A já myslím, že zcela na závěr mohu říct, že přikládám velký význam statistice. Je velice důležité vědět, co se děje. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji. Mám tady sedm žádostí o slovo opět. Striktně se držte času. Zatím si vedete dobře. Začneme panem Kančanem. Dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát taky panu Riverovi, našemu koordinátorovi, protože ta zpráva je velmi podrobná. K bodu sedm vaší zprávy, prosím. Tam je potržen ten aspekt infrastruktur propojení e, přístavů s e, silničního pozemní dopravou uspořádání do sítě. To si myslím, že je skutečně nejdůležitější. Také ten aspekt technologické interoperability mezi jednotlivými přístavy, ať už tedy vnitrostátními nebo eh, mořskými. Já myslím, že jste to všechno velmi dobře vysvětlil, celou tu interoperabilitu, také jste hovořil o vzdělávání, o lidských zdrojích. Já si myslím, že je potřeba se podívat na současnou e, situaci. Máme tu také krizi a rozpočet e, RTET. E Vy jste, myslím, zmínil, že jsou jakési project bond, to znamená, že jsou to jakési možnosti financování. Program Marco Polo zdá se mi, překročil veškerá očekávání a o co si myslíte o ECOBOL, co tom jsme hovořili před rokem? Děkuji, pan Alkadrawi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu koordinátorovi za jeho prezentaci. Vy věnujete velkou pozornost některým našim studiím, a celé organizaci tohoto sektoru. Tam jde o to skutečně eh, udělat něco lepšího, je potřeba racionalizovat spoustu věcí. Teď, jestli pak chce se zamýšlet na dopady některých projektů, jsou tu investice, které už proběhly. Máte nějakou představu o transferech, které vlastně proběhli na tu mořskou cestu. Také tu máme regionální rozdělení projektů, které byly vybrány. Myslím, že sever je až možná hodně zastoupen. Teď víme, jak je to se subjekty na jihu, jak to vypadá tam. A my jsme také hovořili v parlamentu o hlavních orientačních cílech pro příští období. Jak to vypadá? Přišlo něco na stůl ze strany komise? Berou se v úvahu doporučení? Děkuji, pan. Děkuji, pan Udias. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také koordinátor doktorovi za jeho práci. Dvě otázky. První otázka. Můžete nám upřesnit, jaké jsou dlouhodobé perspektivy? Tady mám na mysli období 2014 až 2020. Můžete nám poskytnout určité podrobnosti o programování tohoto období? Druhá otázka spojená s náročností jaké potřeby vlastně musí doprovázet ty projekty. Protože tady jsou určité tendry pro rok 2012 a další léta. A zejména mám zájem o otázku ostrovů, protože, jak víte, ostrovy jsou specifické a je jasné, že si nemůžeme myslet, že na ostrovech, zejména na některých, jsou všechny ty podmínky už schromážděny, o kterých se tady hovořil. Přemýšlel jste o tom, že by byly specifické podmínky pro ostrovy? Paní Lichtenberger na dvě minuty. Mnohokrát děkuji za vaši zprávu vy více než ostatní bojujete proti velkým eh, překážkám. Eh, Chybí zde rozhodnutí členských států o prioritách, pokud jde o přístavy. Už jsme o tom hovořili jednou v rámci TEN. Byl zde, viděli jsme seznam eh, neučiněných rozhodnutí a dále hlásí se mi lidi, kteří poukazují na to, že byrokracie jim skutečně komplikuje život. Například, když eh, soukromý nakladatel, který nespolupracuje s žádnou velkou italskou skupinou, a když, eh, nebo když nějaký přepravce chce eh, přistát v severoitalských přístavech, potom není, potom nemá šanci, potom s tím má skutečně velké problémy. Já si myslím, že to je něco, co se musí řešit. A další věc, pokud jde o e, tu přepravu na krátké vzdálenosti na moři. E, já bych se chtěla zeptat, jestli zde vidíte nějaký vývoj, jestli e, se děje to, že by kratší vzdálenosti byly v námořní dopravě atraktivnější, stále atraktivnější. Pokud ano, které to jsou? Ještě jedna připomínka. Jak můžete vy pomoci tomu, aby členské státy lépe stanovovaly priority? Protože eh, zásadní otázka je to, eh, co propojím eh, s další infrastrukturou, s pozemskou infrastrukturou, tak, aby došlo k co nejlepšímu využití daného přístavu. Mnohokrát děkuji, pan Kumucakos na dvě minuty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Συντονιστά για την έκθεσή σας. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaši zprávu. Je to skutečně velký ambiciozní projekt. O tom není pochyb, takže se na vás určitě vždycky objeví mnoho otázek a doufám, že budete schopen je na ně odpovědět. Já mám sám několik otázek. Vidíme, že se budou v budoucnosti používat stále větší lodě a se stále těžším nákladem. A to samozřejmě bude mít eh, vliv na infrastrukturu projektů, eh, přístavů eh, zapojených do projektu. Je zásadní, aby zde existovala odpovídající infrastruktura, aby zde byla podpora pro dané lodě a tak dále. Myslíte si, že tento trend k větším lodím a nákladům bude pokračovat i v budoucnosti. S ohledem na to, že v současné době eh, má ekonomická krize negativní dopad eh, i na námořní dopravu. Můžeme mít určité plánování na eh, následujících pět až deset let s ohledem na to, že bychom počítali s tím, že tento trend bude pokračovat. Budou se nadále stavět tyto velké lodě, nebo se domníváte, že tento trend spíše skončí? protože už je vidět, že se částečně omezuje. A e, další věc e, se týká plánování. E, bude se přecházet z třídy 300A na 87 klíčovou síť. Mě by zajímalo, jak k této změně dojde, jak definujete eh, ty přístavy té základní, té hlavní sítě. Protože to je skutečně velká změna. A poslední věc, školení. Mě by zajímalo, zajímalo, zda je to jenom pro námožníky, nebo zda je to také pro lidi, kteří pracují v přístavech. Protože zde je zásadní otázka také struktury, infrastruktury. A ještě prosím chviličku, pane předsedo. Už teď máme spoždění a máme ještě další řečníky, takže musíme být přísný vůči každému. Máte dvě minuty, nic více. Pokud eh, máte nějaké další otázky, můžete je položit přímo a poté panu koordinátory. Ehm, na jihu často máme jenom studie a nikoli programy dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jednak chci poděkovat panu koordinátorovi za jeho zprávu a hlavně zdůrazňuji význam projektu, který um, o, vlastně on tedy koordinuje. Tyto námořní dálnice jsou velmi důležité, zejména pro ty ultraokrajové oblasti, ze které také já pocházím. Je to opravdu něco velmi důležitého pro přístupnost těch oblastí. Musíme se také podívat na geostrategický význam těchto oblastí. Oni přece jsou také spojeny s vnitřním trhem a je potřeba eh, možná nějakým způsobem rozvinout výhody, které to představuje. Protože velká část Eh, vlastně Evropy odvisí od svých ultra okrajových oblastí. Co se týče paliv, přechod na LPG umožní nejenom dosáhnout eh, strategie Evropy 2020 v dopravě, ale také to přispěje ke snižování emisí CO2 jako ke konkurenceschopnosti celého sektoru. Já bych rád, abyste okomentoval i tento aspekt. A nyní projekt eh, inteligentních infrastruktur, projekt Míle. To je platforma, která eh, spojuje tedy Itálii, Španělsko, Kypr, Německo a Portugalsko. Jsou tu velmi důležité prvky logistiky a také to umožní zlepšit konkurenceschopnost oproti jiným eh, dopravním prostředkům. Taky bych rád měl váš názor, stejně bych rád, abyste ohodnotil stav vývoje tohoto projektu. Teď ty multiple gateways, tam bych taky rád věděl víc. Děkuji na závěr paní Tykau, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat panu de Oliveirovi za prezentaci. Mezi projekty, které jste uváděl, kolik pokrývá Černé moře? Protože já si vzpomínám, že jsme měli rozpočtové položky pro námořní koridory pro přepravu na lodích na krátké vzdálenosti. Měli jsme jednu položku pro Balcké moře, jednu pro Středozemní moře, na západě, na východě a tak dále. Ale bohužel pro Černé moře jsme rozpočtovou položku neměli. Takže se chci zeptat, kolik z těch projektů, které jste zmínil, pokrývají Černé moře? A jaké další kroky bychom mohli udělat, abychom dál rozvíjeli přepravu na lodích v Černé moři na krátké vzdálenosti? Protože Černé moře je velice důležité z hlediska dodávek energie do Evropské unie. A chtěla bych navrhnout, že v příštím roce v Konstanci budeme mít konferenci. Pane de Oliveira, můžete odpovědět co nejstručněji, prosím. Aniž, bych něk- aniž, aniž byste někoho vynechal ovšem. Děkuji. Eh, thank you, Mr. Chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo. První otázka se týkala napojení na pozemskou infrastrukturu. Před několika lety jsme řekli, že jedním z prioritních projektů by mělo být napojení železnic na přístavy, ale někdy nejsou možnosti něco takového udělat. Musíme si být vědomi toho, že je třeba zlepšovat i silnice tak, aby se usnadnila námořní přeprava. Tak je tomu například v Polsku. A protože železnice na jih zde nejsou v příliš eh, dobrém stavu, například mezi Gdaňskem a Varšavou, Takže eh, se nesmíme bránit této možnosti napojení přístavu i na silnice, eh, než tedy budou dostupné železnice. Eh, interoperabilita dopravy je něčím naprosto nutným. Dále otázka na školení a na zdroje. To zmínil řecký kolega. Když hovořím o školení, mám na mysli školení pro všechny. Pro ti, kteří jsou na palubě, i pro ty, kteří pracují v logistických společnostech. Na pevnině. I vyplnění různých e, e, dokumentů, e, které musí odpovídat Incoterms, je něco, na co je potřeba školení, protože je to velmi náročné. A tak je nutné, aby školení bylo umožněno všem. Tím zabráníme tomu, abychom neměli překážky, pokud jde o lidské zdroje. Dále, rozpočet by měl být navýšen. protože toto propojení je zásadní. Nesmíme zapomínat, že Evropa poskytla, nebo že více než 80 exportu z Evropy probíhá námořní cestou. 40 eh, vnitřního obchodu probíhá námořní cestou, takže je třeba, abychom měli lépe fungující mechanismy pro tuto dopravu. Ekobonus, to je něco, co přineslo dobré výsledky v Itálii. Já souhlasím s tím, že by to mohlo být rozšířeno na Evropu. Pokud nebude možné to rozšířit na celou Evropu, mě, mohlo by to být rozšířeno nejmenším na některé oblasti. Přinejmenším některé oblasti by mohly mít pobídky tohoto druhu. Itálie, Francie a Španělsko v každém případě mohou spolupracovat a mít tento druh pobídky. Je to něco, co se dá velice snadno měřit Vypočítává se to z vnějších nákladů, takže je relativně jednoduché to hodnotit a funguje to velice dobře, protože to jde přímo do rukou e, těch, kteří řídí lodě. Další otázka se týkala dopadů celé řady projektů. Samozřejmě víme o tomto dopadu a to je důvod, proč máme velké obavy, pokud jde o typy paliv a také pokud jde o motory. Je nutné, aby motory byly vylepšeny. Když se podíváme na velké výletní lodě v přístavech, mají neustále zapnuté motory, protože tím poskytují eh, elektřinu jakémusi malému městu, eh, které má tři tisíce obyvatel. A je třeba, aby to se změnilo. Hovořili jsme celou řadou eh, přístavů o možnosti, aby tam bylo poskytováno LNG, tedy skapalněný zemní plyn. Lodě by se na to mohly napojit. Motory by měly být schopny fungovat na oba druhy pohonu, na tradiční paliva, stejně tak jako na skapalněný zemní plyn. A my tuto věc považujeme za velice důležitou protože by mohla mít významný dopad. Stěžovali jste si na to, že sever je v tomto projektu eh, mnohem více zastoupen než ostatní části. Pokud se podíváme na těch osm projektů z tohoto roku, je pravda, že pokud jde o počet projektů, je tam dobře zastoupen sever. ale jsou zde také některé věci, které koordinují, koordinuje jich. Jsou to spíše obecné věci. Míle je například velice dobrý projekt, jsou zde některé další dobré projekty i na jihu. Na severu je celá řada regionálních menších věcí, propojení Dánska s Polskem, Německa s Polskem a tak dále. ale některé věci, které mají mnohem větší dopad, se provádějí na jihu. Pokud jde o dlouhodobé výhledy, to byla jedna z otázek. Doufáme, že ta čísla, o kterých jsem hovořil na začátku, budou dodržována je zásadní vaše podpora pro navýšení rozpočtu v této oblasti. Toto odvětví si rozhodně zaslouží podle mého názoru vaši podporu. Další částí této otázky eh, byly požadavky. Požadavky jsou stanoveny předtím, než je publikována výzva pro předkládání nabídek. úředníci v Bruselu um, mohou případně odpovídat na otázky. Uh, pokud je o další otázku, uh, minulý rok jsem měl schůzku na Madejře. Tam jsme se sešli se zástupci ostrovních regionů i některých uh, francouzských zámořních departmentů. A byli jsme svědky toho, že většina obecných věcí, takzvané single window, vysledovávání, um, prosazování modrých cest a tak dále, eh, to jsou věci, které odráží také zájmy těchto ostrovních států, ostrovních přístavů. Dále Plně souhlasím s tím, že byrokracie může být děsivá. Já často navštěvuji přístavy a všiml jsem si toho, že nejproblematičtější eh, jsou celní dokumenty, ale eh, těžké jsou také otázky veterinární, epidemiologické a tak dále. Víme, proč e, je zde byrokracie tak přísná, protože zde může dojít e, k šíření nemocí. A veterináři zde mají obrovskou odpovědnost. A tak je nutné všechny ty kontroly provádět. Nicméně, pokud jde o byrokracii, je potřeba snažit se o to, aby eh, celá veterinární otázky a fitosanitární otázky se řešily co nejefektivněji. Hovořili jste zde také o námořní dopravě na krátké vzdálenosti. Eh, to je samozřejmě něco, o co my se hodně zajímáme. zajímáme. ta regionalizace, kterou jsme provedli, těch 300 přístavů jsou dobré přístavy. A dále zde máme tu jádrovou síť, těch 80 něco přístavů. Veškeré nové osy sítě TNT by měly začínat a končit v přístavech. Cílem je mít Evropu, která tedy má hodně přístavů, ale je nutné mít Evropu, která bude mít přístavy napojené na další druhy dopravy. Ne všechny ty klíčové přístavy eh, mohou být eh, překladové přístavy, ale eh, mohou. Zatímco těch 300 přístavů ty mohou sloužit i na dopravu na krátkodobé, krátké vzdálenosti. A pokud jde o ty velké Velké nákladní lodě v současné době máme 10 eh, tisíc, eh, máme lodě 10 tisíc TEU, eh, některé mají až 18 tisíc TEU. Ta obrovská loď se jmenuje Leviatan. Je to loď s těmi 18 tisíci TU. Je to ohromná loď. A to je důvod, proč eh, potřebujeme eh, změnit eh, síť. Ne všechny překladové přístavy jsou schopny přijmout takovouto loď. Je zajímavé podívat se na to, co se děje například v Rotterdamu ve chvíli, kdy připluje takto obrovská loď. Musí se pohnout přinejmenším čtyři mosty. A e, ten počet e, lodí, které na tuto loď čekají a počet e, vagónů vlaků, které na tuto loď čekají, je skutečně obrovský. Takže to je nutné zohlednit. A ještě jedna věc, nový panamský kanál. Eh, eh, nový panamský kanál bude eh, otevřen v roce 2014. A tak z Dálného východu budou plout velké lodě skrz Panamu dále přes Atlantik s, velký, s velkým počtem kontejnerů na palubě. Ano, už budu končit. Na většinu otázek už jsem odpověděl. Ještě k tomu projektu ehm, Měle. Tento projekt probíhá velice dobře. Příští týden zde v Bruselu proběhne schůze tohoto projektu Měle. Je to druhá schůze. První proběhla v lednu, toto bude druhá. A Mohu říci, že tento projekt probíhá dobře a věřím v to, že výsledek eh, bude dobrý. Dále eh, takzvané brány do více přístavů. Eh, to je zásadní věc pro Jaderské moře, ale nebudu zaházet do detailů. A poslední věc, pravda je, že Černé moře je skutečně oblast, která zde chybí. Je to problém. Byl jsem v Konstanze, ve Varně a v Burgasu. Existuje zde mnoho možností, ale jsou zde také velká omezení a to hlavní omezení je Bospor. Bospor je velice citlivá oblast. Analyzovali jsme možnosti napojení na železnici, ať už ze severu nebo z jihu. A soustředili jsme se také na e, případně e, propojení na ty surovinovody, které jsou zásadní v eh, oblasti Bosporu. Mnohokrát děkuji, pane de Oliviero. Dalším, další tři koordinátoři jsou pan Savary, pan Vink a pan Seči. A já bych chtěl poděkovat panu Coxovi, paní Pace a, a panu De Oliveirovi. Nyní se vystřídáme, vystřídá se i předseda, ale já tady předám slovo paní eh, kolegovi a já bych chtěl požádat všechny, aby dodržovali řečnickou dobu, protože nakonec přijde ještě komisař Kalas, takže máme času skutečně málo. Mnohokrát děkuji všem a prosím ty další tři, aby přišli nahoru a já předám předsednictví paní Tykal. Eh, stimați eh, colegi, eh, vom continua mm, ședința. Vážení kolegové, budeme pokračovat v zasedání výboru pro dopravu a vyslechneme si prezentace prioritního projektu 22. Koordinátorem je pan Savary, náš bývalý kolega, bývalý místopředseda výboru pro dopravu. A musíme být opravdu přísní, pokud je o čas. A proto žádám i koordinátory, aby nepřekročili 10 minut. A prosíme také kolegy, aby se omezili na dvě minuty v každém příspěvku. Já vím, že to trošku svazuje. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že tady mohu vystoupit takže pokusíme se to všechno urychlit, pokusím se vám tady představit eh, projekt 22 stručně. Je to v podstatě následník vnitrostátní železnice, to vidíte tady na mapě, červeně, žlutě a zeleně. To, co je zeleně, už je hotové. Čili vidíte, že už je to 15 asi 60 kilometrů a to, co je v červeně, má trochu spoždění. To, co je žlutě, se právě vystavuje a to, co je tečkovaně, je dokončováno, čili mělo by být velmi rychle hotovo. Když se podíváte na tuto mapu, vidíte, že to byla uskutečněna velká práce od Drážďan k maďarské rumunské hranici. Vidíte, tady rumunská vláda dobře pokračuje na té ose maďarská hranice Konstance. Potom řekové dobře zase rozvinuli tu síť dál, ale samozřejmě to stojí z důvodu, které všichni známe. A pak je tu ten problém jich mezi maďarskou hranicí a řeckou hranicí přes Bulharsko a Rumunsko. To znamená, že ty úseky, které jsou hotové, to, je tedy, to jsou tedy Drážďany, Praha, Budapešť, Predal, Kampiňa, Bukurešť, Konstance, eh, Soluň, Domokos, což je blízko bulharské hranice, investitora Atény. Co by mělo být hotové do roku 2015? Velký most, vlastně druhý most od dávných věků z Vidin Kalafat přes Dunaj. V Česku bychom měli mít doplněný, doplněnou tu osu Schringing Stříbro Praha a v Rumunsku tedy přes České a do Českých Budějovic v Rumunsku, by měla být doplněna osa Bekešaba, hraniční, až do Sigesuary, což je úplně na západě Rumunska. A doufáme také, že tedy se dokončí domokost Titoreo a Kulata pro, pro Makonas. Soluň. Evropské sítě fungují o to lépe, o co více jsou ve středu zájmu národních. Nemůžeme vlastně přenášet ty nadnárodní, eh, nadevropské projekty, pokud v tom nejsou implikovány členské státy. A uvidíte, že jsem tedy navrhl jakýsi projekt zprávy, který to bere v úvahu. Potom, co by mělo vzniknout po roce 2015? Tady prostě máte seznám, nechci hovořit příliš dlouho dost velký problém mezi Norimberkem a českou hranicí, protože Němci si nepřejí na stejné standardní úrovni jít až k české hranici. Není to jejich priorita a oni mají pocit, že musí zkvalitnit své vlastní sítě. To znamená, že dnes neposky, do dneška neposkytli žádné konečné datum Cílem je to zařadit do dalšího programovacího plánu Německa, do toho příštího. Potom malý úsek v Maďarsku, Tata Budapešť, stejný problém. A potom do Sofie, ten Arad krajová Sofia až po řeckou hranici, to byla ta červená trasa, to všechno je ve velkém spoždění, to už jste viděli. Závěr mezinárodními prioritami, pokud tedy to není národní priorita, neposkytuje, nepostupuje to, pardon, nebo je složitá topografie. Tady máme třeba jeden problém přeshraniční, to je most Vidin Kalafa, což je úžasná stavba, má několik měsíců spoždění, měla by být dokončena příští rok, je to v rámci PP22. To znamená, že teoreticky je to most, který vám je zde představován jako silniční a železniční most, ale podívejte se tady na současný železniční přístup. Čili to je problém, který se ještě na hranicích musí dořešit. Velká stavba, ale strašně spožděná železnice. To znamená, že ten most bude nejprve pro automobilový eh, provoz a pokud chceme, aby tam jezdili vlaky, tak se s tím musí něco ještě udělat. Toto je tedy Vidin na straně Bulharska, na rumunské 11 kilometrů nových cest a ještě asi 3,5 hodiny, než se dostanete do krajovy, která je přitom pár kilometrů daleko. Čili když máte takovouto infrastrukturu, je potřeba samozřejmě z obou stran se napojit. A to je otázka té přeshraniční zprávy. Často je to úžasná infrastruktura, ale ne vždycky na ní máte ten správný vstup, přístup. Samozřejmě, že ne všechno se dá udělat najednou a naše úloha je přinést příslušné prostředky, aby se to všechno sladilo. Tak co je zdrojem spožďování projektu, zejména u jižní zóny, protože se tady dala prioritu dohánění tedy staveb silničních. Oni byli ve špatném stavu, takže tady byl velký tlak ze strany obyvatelstva. Potom jsou tu nekoordinované priority národní a potom jsou nekoordinované také národní priority, které neberou dostatečně v úvahu, v úvahu ty vnitrostátní priority, ale máme také problém koordinace mezi námi, hlavně mezi Evropskou bankou, DG Move a DG Regio. Eh, pro tyto členské státy je to právě DG Move, která vlastně stanovuje priority dopravy a financuje zase DG Region ale ona DG Regio někdy financuje jiné priority, takže DG MUV může říci, já udělám vlaky, ale DG Regio řekne, já budu financovat silnice, čili to je dost zásadní problém, který se snažím teď dořešit, alespoň co mi síly stačí, mezi těmi čtyřmi státy východu P, P22, máme koordinační skupinu, kde se mnou spolupracují zástupci DG Regio, DG MOVE. Tak dále. Co ještě spožďuje projekt, je také toto. To, co je zeleně v PP22, je velmi těžký projekt, tam je velmi složitá topografie. A postupně se otevírá, to je ta červená linka, balkánská cesta. A ta je rychlejší, v lepším stavu a více elektrifikovaná. Čili tady jsou dost významná rozhodnutí k učinění. Evropané, my jako Evropané jsme investovali do zelené, ale ta červená je cesta poměrně přirozená, což znamená, že pro členské státy jako Rumunsko a Maďarsko je složitější investovat miliardy eur do úseků, které jdou e, z hranice k řecké hranici. Čili tam jsou priority zcela přirozené, které jsou priority e, východ-západ, je do Konstanci otevřít cestu nebo dveře vlakové dopravě k směrem k, ke střední Asii. To je velká rumunská priorita, více než to jezdit na jich. To samé platí pro Sofii, oni chtějí do Vargasu a Burgasu, takže to je to, co vlastně přivádí Evropu trošku do úzkých, protože my máme velmi, velmi drahou prioritu směrem na jich a členské státy, které jsou v tom implikované, zase chtějí mít směr Černé moře. Čili to jsou otázky strategické volby. Tak co jsem tady vypracoval? Vypracovala jsem strukturu zprávy veřejné, kdy jsem vlastně rozdělil ty, toto PP22 na dvě části. Jednak Rakousko, Česko, Německo, sever, západ. To je struktura, která tak úplně nefunguje zatím, ale je to všechno daleko vyvinutější. A potom jich východ, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko který souhlasili s jakousi pilotní skupinou, schází se každého půl roku a kontroluje práce na místě. Vždycky jsem se snažil, aby mě doprovázela agentura TNT, DG Move a DG Region a EIB, což nám umožňuje potom přímo na místě vlastně bottom, systémem bottom-up ověřit, jak veškeré práce vypadají, jak se postupuje, jaké jsou finanční problémy a tak dále. První instance vznikla v říjnu, byla to ministerská dohoda, kterou jsme uzavřeli 2. prosince 2010. Máme ještě dvě studie, které byly spuštěny. Jednak jedna, která chce mít úplný profil té, té linky, a potom bylo to pod řeckým eh, vedením, to byla úžasná práce a nejenom, že ten, eh, vlastně jsme, jsme nahráli ten vlak po celou dobu jeho cesty, my jsme prostudovali celou tu cestu, celou tu trasu a udělali jsme analýzu geometrickou časy, operační časy, rychlosti, možné změny na trase. No a na základě této studie Evropská unie přišla s další studií provozu. My bychom chtěli prohloubit tu zprávu těch jednotlivých úseků přeshraničních mezi Rumunskem a Bulhorskem, abychom právě mm, zvolili ty investiční priority. Obecně řečeno to postupuje docela dobře. Samozřejmě čekáme hodně od eh, finanční eh, příspěvků, které budou v finančních perspektivách eh, odhlasovány, protože tyto země jsou velmi dotčeny Eh, krizí. Řecko už vůbec není schopné říci, jak si to dál představuje. Rumunsko něco méně, ale přece jenom je pod kontrolu MMF a je potřeba být obezřetní a tak dále. Musíme se tedy soustředit na určité úseky. Je to situace, která je nelehká, ale jsou to státy, které fungují dobře, jsou velmi proaktivní a jakmile EU se přizpůsobí a pochopí, chápí národní priority, jsou velmi vstřícní a samozřejmě musíme také pomáhat s akcí v terénu. Čili to je ta zpráva nebo ta, ta governance přímo v, teré, v terénu a potom se to postupně pyramidovitě dostává až do Bruselu. Tak, to jsem dokázal za krátký čas. Díky. Cuvântul din partea grupului PP, domnului Marinescu. Já nyní předám slovo panu Marinesku za ALS. Uh, Já mám tři otázky. V té nové síti, kterou chce komise, je prioritní projekt 22 rozdělený mezi dva hlavní koridory. A v Maďarsku je to přerušené protože jedna část patří k jednomu koridoru a druhá část druhému koridoru. A já se chci zeptat, jak tu situaci vidíte a jak to podle vás ovlivní vývoj tohoto sektoru. A druhá otázka, mluvili jste o financování. Ve sdělení Connecting Europe, propojujeme Evropu, se uvádí, že evropské financování nemůže být vyšší než 20 nákladů na projekt. A já se chci zeptat, co to znamená. Takže financování podle programu Propojujeme Evropu a financování z evropských fondů celkově společně nemůže být víc než 20 celkových nákladů na projekt. To je podle mě hodně nízká částka. A také bych rád znal váš názor na případné podmínky, které budou souviset s financováním podle programu Connecting Europe. Bude to příklad souviset s absorpcí fondů prostředků ze strany členských států. A ještě poslední otázka. Co si myslíte o těch velkých rozdílech v nákladech mezi několika úseky PP22? Samozřejmě, když zohledníme topografii a současnou situaci trati. Já myslím, že tam jsou obrovské rozdíly, pokud je o náklady u jednotlivých úseků. Děkuji, pane Marinesku. A nyní za SAD paní Sehnalová. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla eh, poděkovat za, za prezentaci. První, eh, první můj dotaz eh, navazuje na to, na co se ptal pan kolega Marinesku. Týká se tedy nového nástroje Connecting Euro Facility a to rozdělení těch, tohoto prioritního projektu 22 na ty budoucí koridory 4 a 10. Takže v tomto je ten můj dotaz v celku, v celku obdobný. Pan koordinátor ve své zprávě v podstatě mm, si tak trochu stěžuje na eh, nedostatečnou koordinaci mezi národními eh, prioritami eh, a tady bych se chtěla zeptat na trošku podrobnější úvahu na to spojení západovýchodní, které je tedy pro Českou republiku velmi, velmi významné propojení tedy mezi Českou republikou a Německem a v této souvislosti bych se chtěla zeptat na propojení eh, Praha-Norimberg a eventuálně alternativní spojení Praha-Mnichov. Eh, oba tyto projekty jsou uvedeny v tom návrhu Core, eh, Core Network pro příští období, zda je reálné počítat s jejich financováním. A e, ta třetí otázka, e, nebo je to možná poznámka, týká se e, toho úseku z Prahy dál na východ. Mluvíte o tom, že většina z této části je již dokončena. Nicméně chci se zeptat, jaký je váš názor na modernizaci železničního uzlu v Brně. Děkuji. Děkuji, paní Sehnalová. A nyní za zelené paní Lichtenberger. Herzlichen Dank. Um, dank. Mnohokrát děkuji. Děkuji za zprávu. Mám několik otázek, které jsem dostala také od českých kolegů, kteří se podívali na mapy těch eh, core network, těch klíčových sítí. A mají potom celou řadu otázek. Pokud jde o propojení Brno-Vídeň, a tam jsou dvě dálnice, asi 50 nebo 70 kilometrů daleko od sebe se plánují. Ehm, otázka je, jestli něco takového má smysl. Geograficky něco takového smysl nemá. A Myslím si, že je nutné tuto věc co nejdříve vyjasnit. Jde zde také o to, že e, na jedném hraničním přechodu mezi Českem a e, Rakouskem e, jsou problémy a Moje otázka je, nemohli bychom jednoduše říci, když máme eh, ty klíčové sítě a když nemáme žádné propojení z Vídně eh, do Berlína a máme dvě propojení z Brna do Vídně. Já si myslím, eh, že bychom se na to měli ptát. Nemohlo by to být trochu nějak poopraveno, zjednodušeno, protože je skutečně možné těžko zdůvodnit, proč zde mají být v klíčových sítích dvě dálnice takhle blízko sebe. Mnohokrát děkujeme paní Lichtenberger. A nyní pan Kohlíček. Teď již na rozdíl od doby před osmi lety mohu mluvit konečně česky, že pane Savary, takže nemusím používat francouzštinu. Takže eh, modernizace uzlu Brno, připojuji se ke kolegyni k tomu, co říkala, chybí nám ta modernizace uzlu Břeclav na té trati a e, pokud se týče trasy Praha-Norimberg, tak na německé straně je možné pouze optimalizovat ve stávající stopě tu trať. Optimalizace je možná, ale v té stopě není možné vybudovat ani dvoukolejnou trať, ani trať na vyšší rychlosti. Já tu trať znám, jezdil jsem tam dost často. E, tak se chci zeptat, do jaké míry vidíte reálnou tu trasu Budějovice-Linec, protože ta je také zahrnuta. Rakousko se tváří, jako kdyby se toho moc netýkalo. A ta trasa do Norimberka, eh, tam mi připadá, že Němci mají všude plno zájmů, ale tato trasa je také nezajímá. Takže to jsou ty dvě trati. Já jsem velmi rád, že se podařilo dohodnout eh, trasu Plzeň-Mnichov. Že nezrušili ačkoliv to původně měli, Deutsche Bahn, tu trasu z naší hranice do Mnichova. Takže ta tam bude a jsem na to rád. Děkuji. Mulțumesc înainte de a da cuvântul domnului. Um, Mnohokrát děkuji. A pan Koch. Mnohokrát děkuji. Pane kolego Savary, já se domnívám, že Koridor 22 je naprosto zásadní, protože propojí Řecko se srdcem Evropy. Eh, já mám několik otázek. První otázka. Existují nějaké zásadní rozdíly, pokud jde o plánování a realizaci propojení eh, zemí eh, střední a východní Evropy. Existuje s Německem a s Rakouskem. Existují zde nějaké občanské iniciativy v této souvislosti? A jak vnímáš eh, projekt 22 v souvislosti s komodalitou, eh, to znamená překládání eh, nákladů v přístavech nebo případně na silnice a dále jak může ten, tato transevropská síť pomoci Řecku překonat současnou hospodářskou krizi. Než předám slovo panu Savarimu, Eh, chtěla bych se také zeptat. Pokud jde o tento koridor. V roce, eh, ve zprávě z roku 2010 zmiňujete závažné finanční problémy eh, v regionu. A tento koridor, tato část do Konstance by měla být dokončena do roku 2015. Je důležité, aby v období 2013 až 2020 získal tento koridor prioritní finance. Ve své zprávě říkáte, že na některých eh, částech už je implementován systém ERTMS. Mě by zajímalo, co si myslíte o myšlence eh, použít ERTMS na celý systém. Euh, Dobrá, tak já zareaguji na jednotlivé otázky. Pan Marinesku, máte pravdu. Zatím jsme dalece toho to všechno odsouhlasit. A měli jsme tu mapu, možná bychom ji mohli zase ukázat, byla docela dobrá. Je důležité, aby PP22 se rozdělil vlastně mezi tu hnědou linku, tady až eh, do Pirea, a novinka, kterou, kterou jsem osobně zažádal a byla převzata, to je rozšíření k Burgasu a varga to je priorita národní pro Bulharsko. A pak je tam ta modrá trasa, světle modrá ze Štrasburku až do Konstance. Čili vlastně to PP22 se dělí na dvě větve s prodlouženími, které půjdou dál než dnes. A tady za tím samozřejmě z druhé strany to začíná u Norimberka až do Štrasburku. Uvidíme tedy, co jako výbor učiníte s tímto návrhem. Je to, myslím, odpověď na dotaz pana Kora, protože myslím si, budou se skupovat vlastně všechny dopravní eh, modely a můžeme vlastně mít intermodální rozvoj struktury, jak rozpracovávat uzly, propojit Dunaj a železnici PP22, propojit silnici a železnici a to je eh, jaksi výhoda návrhu tohoto koridoru. Je globální, je interglobální, intermodální, jsou to skutečně mobility, eh, jaksi velmi, ta mobilita je vysoká, nejsou to jenom prostě koridory silniční, železniční nebo říční, to je výhoda. Já nevím, pokud bych se staral o ten hnědý koridor, či modrý, nebo o oba, uvidíme. Uvidíme, jak bude vypadat na radě debata a v Evropském parlamentu také zatím. U, do roku 2013 zůstáváme u priority 22, to je jasné. Náklady. The Connecting Euro Facilities, to je 20% obecního zdroje a potom ještě Máte ovšem fond soudržnosti, tam můžete získat až 80 a více procent. 20 procent je omezení pro státy, které nejsou tedy pod eh, fondem kohezním a ta Connecting Facility umožňuje, to je potřeba říci DG Move, možná až čtyřnásobit třeba ty zdroje oproti tomu, co jsme zažili, co bývala velmi, velmi e, slabá dotace, 2, 2 miliardy 3. Tady můžeme skutečně získat víc, až e, jsme spojení i s telekomunikacemi, elektrickými, energetickými sítěmi a tato Connecting Facility by se omezovala na 20% maximálně v západních zemích, ale moje zkušenost dokazuje, že to stačí. V posledních finančních nařízeních jsme šli na 25% a nikdy jsme je nevybrali při financování infrastruktur starých členských států. Já jsem přímo v terénu, jsem mm, místním poslancem, někdy to bylo 15%, někdy 20%, protože ty místní eh, zastupitelé si mysleli, že využijí daleko víc, ale ono to tak nebylo. A myslím si, že to není velký problém, že tu nebude mnoho potíží, ale máte pravdu, členské státy jako Bulharsko, ostatně všechny členské státy, nebo Řecko ještě v horší situaci, mají velký problém položit na stůl těch dalších 20%, alespoň a to je problém. Paní Sehnalová, ty úseky mezi Německem a Českou republikou, tady mám problém. Mám daleko méně problémů na východě, tady ho mám, protože Češi v svou práci odvedli u dvou úseků z Prahy. Jedna jede do Drážďan a Šerding druhá, ono se to tak česky nemenuje, to je ten bývalý e, přechod hraniční až do Norimberku, asi měno Cínovec. A tady máme e, malý tedy úsek, Drážďany, Česká e, republika nebo hranice a Němci říkají, my tu nemáme vůbec žádnou prioritu to dodělat. Není to tedy jejich priorita a tak se nehnu. Oni ale neříkají úplně toto. Možná, oni říkají, možná by tady měly být rychl, eh, vysokorychlostní vlaky. A říkají, možná za 30 let tu budou vysokorychlostní vlaky, tak dneska nebudeme dělat nic, což zrovna není uspokojivé. Já se velmi snažím vlastně prosadit tu zprávu stejnou ve třech zemích, to znamená Česko, Rakousko, Německo, právě u těchto úseků PP22, aby to šlo trošku dál, ale ta opozice je tady dost zřejmá. Oni to nemyslí zle. Prostě Německo řeklo, mám jiné priority, já mám prioritu, to jsou kapacity na všech eh, mých sítích a potom tu máme sever-jih, a, zapomínám, a zapomínají vlastně na ty drobné úseky, které směřují k Česku. Čili z Berlína na jich direkt. A myslím si, že to časem půjde, ale vyžaduje to hodně, hodně diplomacie. Musím hodně, hodně jezdit do Berlína. A já jsem navrhoval českým úředníkům, aby udělali v Praze workshop s Německem, s německými experty aby se tyto drobnosti nějakým způsobem rozpracovaly. Ale Německo to řeklo jasně, já potřebuji obnovit své sítě, zvýšit kapacity a nezajímají mě moc tyto úseky, až bude vysokorychlostní vlak. Nevím, pane Kohlíčku, jestli jsem vám odpověděl. Pak je tu samozřejmě Linz, Česk, Linec České Budějovice. U této části máme chuť říci, že to je zajímavá linka, zajímavá trasa, ale není to evropská priorita. Je to možná priority Česká, Rakouska. Funguje to dobře, můžou dělat nákladní dopravu, jezdí 70 za hodinu, nebude se tam do toho nějak nadstandardně investovat. Já myslím, že v tomto mají experti pravdu. Já Opravdu nevidím důvod na této lince udělat železniční dálnici. A z české strany je prioritou udělat vlastně ty malé obchvaty ve vesnicích. Oni řekli ano, my s tou to trasou souhlasíme, řekli Češi, a my máme tolik turistů a máme tak krásné vesnice, což je pravda, já vám doporučuji, abyste se tam zajeli podívat. Chceme prostě chránit naše vesnice takovými obchvaty, pro nás je to priorita, to je odpověď, kterou vám můžu poskytnout. Jako to bylo ve Francii. Ono to není špatný nápad, protože ty vesnice jsou opravdu moc hezké a stojí za to chránit. Pan Kor, já myslím, že jsem zhruba odpověděl v tom smyslu, že ty koridory vlastně jsou intermodální. Co se týče Eh, RTMS Řecko zavedlo, ale když přijedete na eh, řecko-bulharskou eh, hranici, v Bulharsku už vlak neexistuje, to znamená, že to vám už nejezdí. <clears throat> Jenom nákladní doprava 30 km za hodinu, osobní ne. Čili tady vidíte, že určité problémy jsou. A už jsem to říkal, ta balkánská cesta <coughs> začíná pro řeky ožívat protože mají-li propojit eh, tu síť a přestat být osamocení, tak je to zajímavé. Paní, paní Tykau, Konstance, no samozřejmě tam je mnoho nadšení, funguje to dobře a rumunská vláda z toho učinila absolutní prioritu, její první priorita. Jak jsem říkala, problém dostat se na jich, ale na ten východ je celá vláda mobilizována a samozřejmě chtějí i evropské fondy. Pro ně je to prostě prioritní. Jsou tu um, drobné úseky, kde je to složitější, kde jsou horské oblasti, které se ještě musí dokončit, ale myslím si, že to bude skutečně, pokud něco Rumuni dokončí jako první, tak to bude právě tato trasa eh, z Maďarska do Konstanci, čili na východ. No, čili ten na jich je úžasná, úžasná stavba, ale zatím je dost eh, vyčleněný. Tak doufám, že jsem odpověděl dostatečně přesně. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji. Mnoho, pane Savary. O, oh, mé kolegy, eh, kolegi, no, ich eh, hatte mich auch gemeldet und ich weiß nicht, warum ich nicht dran... Já jsem se také hlásil o slovo, nevím, proč jsem se nedostal na řadu. Mohu ještě položit otázku? Norimberg Cap, eh, vím, že to není velice eh, zajímavé, ale v Německu není zajímavé nic, co se týče železnice. V každém případě tomu také v Bavorsku a proto zde nebyl žádný eh, slib se v roce 72 jsme například s Polskem měli 18 eh, eh, železničních propojení, teď už máme jenom 10. priority v Německu, pokud jde o železnice, jsou katastrofální. dále, jak je to eh, s mostem Kalafat, tam jsme hovořili také o tom, že by tam mohl být přechod rovněž pro eh, pěší a pro cyklisty, protože tam eh, žádný takovýhle přechod eh, přes Dunaji není. Něco takového by bylo určitě dobré. Dále, Praha-Vídeň. Zde jsou, zde je nejkratší trasa přes Gmünd, a dále přes Linec a přes Brno. Nejjednodušší je asi Eh, cesta přes eh, Brno. Eh, Češi na to mají zájem, protože potom Evropská unie zaplatí přestavbu celého nádraží v Brně. Ale mě by zajímalo, jestli situace je podobná jako ve Stuttgartu, nebo proč se zkrátka bere toto delší propojení jako priorita. Jenom velmi stručně, já nemůžu odpovědět na to, co nemám v rámci PP22. Druhá věc, už jste se ptali loni. Já jsem to předal a snažím se mít skutečně na tom mostě vidin nějakou cyklostezku. Já jestli to bude jisté, nevím, ale budu, budu to vědět jistě, až ten most budou oficiálně otevírat, takže zatím já jsem tu vaši žádost předal, buďte si jist, pane Kramere. No a potom studujeme provoz, tady protože když víme, že je větší pohyb mezi Řeckem a Sofií po vlaku a že tento úsek jsou miliardy euro a, ten, a těch lidí tam ubývá, tak si říkáme, jestli opravdu pokračovat, protože to si přejede Gemův, ale já říkám, že když eh, já nevím, to půjde jinudy v rámci veřejných prostředků, že to by možná bylo vhodnější. Byl jsem snad stručný. Děkuji. Chtěla bych vám říct, že protože máme obrovské spoždění, Debata s komisařem Kalasem proběhne 20. prosince v poledne a ne dnes. A nyní bych ráda předala slovo panu Karlu Pinkovi, který je koordinátorem projektu pro zprávu silnic. Prosím. Železnic, Železnic, pardon. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Moje vystoupení bude trošku techničtější než to, co jste slyšeli od kolegů, protože v jistém smyslu oni mají z vertikálního hlediska na starosti koridory, zatímco já odpovídám za eh, implementaci celého systému. A budu mluvit o tom známém systému ERTMM. ERTMS a o tom, jaké máme cíle. Jde nám o to, abychom přesunuli přepravu, zvlášť nákladní přepravu ze silnice na železnici, s využitím železnice, ale také tří přístupů. Za prvé zajištění interoperability tím, že implementujeme systém ERTMS, dále využitím koridorů. Původně když jsme uvažovali o implementaci systému RTMS, začali jsme se šesti koridory RTMS, ale teď generální ředitelství MOVE a komise chce všechno sloučit z hlediska vymezení koridoru, protože tam byly velké zmatky. A ta koncepce, o které budu mluvit, platí pro všechny koridory. A pak je tady ještě jedna věc, kterou jsem chtěla zmínit a kterou jsem chtěla zdůraznit. Začali jsme s technickými problémy, ale stále více se setkáváme i s hospodářskými aspekty a se zdůvodněním těch investic vzhledem ke krizi a vzhledem k omezeným prostředkům, které máme k dispozici. A v tomto smyslu bych chtěl zopakovat některé věci, které už jsem říkal, které už jsem uváděl v tomto výboru. Systém RTMS z hospodářského hlediska nedokážete zdůvodnit. Ale dokážete zdůvodnit tři věci u koridoru, který by se měl jak si zapojit do toho hospodářského zdůvodnění koridoru. Budete, zbavíte se eh, úzkých míst v koridorech, za druhé zavedete RTMS a za třetí, a to je velice důležité, a k tomu se ještě vrátím, harmonizujete provozní pravidla, zvlášť homologační pravidla. Jak na tom jsme s RTMS? Úplně od začátku, když jsme ten úkol od komise začal, dostali, jsme říkali, že potřebujeme jedinečný standard v Evropě. A na tom jsme také pracovali. A na základě memorda o nedorozumění, které bylo prodesáno v 2008, jsme nejprve legalizovali standard, který máme dnes, který je teď v zásadě akceptovaný. A v tom memorandu o porozumění jsme také plánovali zavést pokročilejší standard, 3.0.0, protože byly tady požadavky na další funkčnost. Ale mohu také říct, že základní linie 3, která vstoupí v platnost 2012, přičemž vybavení bude k dispozici v roce 2015, to bude odpovídat 2000D. To znamená, že budeme schopni provozovat i vlaky, které budou vybaveny tím předchozím vybavením. Je tady velká kritika toho systému, ale musím zopakovat, že ve skutečnosti postupujeme ku předu. Ve 14 členských státech máme už 7 tisíc kilometrů vybavených zařízením pro RTMS, nebo máme uzavřené smlouvy. A další věc je ta, že několik členských států se rozhodlo, že úplně přejdou na RTMS ať už z důvodu zastaralosti svých systémů nebo z důvodu bezpečnosti, ale Lucembursko, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Rakousko a mimo EU také Švýcarsko, všechny tyto státy se rozhodly, že úplně přejdou na tento systém. Takže se s tím asi musí pojít nějaké výhody. Velice naléhavé je teď to, že ERTMS jsme vždycky řešili na národní úrovni, ale musíme překračovat hranice. A problém právě představuje překračování hranic, přestože máme určitý počet příkladů, které už jsou funkční, konkrétně mezi Francií a Španělskem, Pepino a Gereas, také Amsterdam a Brusel, u rychl, vysokorychlostních vlaků. Ale toto teď není hlavní priorita. A čtvrtá věc, kterou chci zdůraznit u systému RTMS, je to, že si toho musíme být vědomi, jako Evropané si toho musíme být vědomi. Je to systém uznávaný na, mezinárodním, eh, na mezinárodní úrovni. Mimo EU tento systém pokrývá více než 15 000 kilometrů. A výzva spočívá v tom, že se musíme udržet na čele, musíme to udělat i sami v Evropě a musíme to dělat úspěšně. Když to neuděláme, tak přijdeme o důvěryhodnost našeho systému. A dalo by se očekávat, že někdo z nějaké jiné země, především z Ázie, také zavede nějaký systém. A zavede ho. Problémy, které máme při implementaci, především souvisejí s minulostí, železnice, železniční sektor – vždycky uvažoval v rámci jedné hranic. Nezaměřil se na interoperabilitu. Musí se tedy změnit něco i z hlediska kultury, uvažování. Na tom hodně pracujeme. Z technického hlediska máme také problém ten, že v řadě případů se správce infrastruktury snaží přizpůsobit ten standard místní situaci nebo místním provozním podmínkám. Nedokážete si představit počet žádostí o změny, které jsme měli na úrovni Evropské železniční agentury, když byl zaveden ten standard. Takže to je také problém. Udržet to pod kontrolou. A třetí věc, homologační postupy. Homologační postupy eh, jsou eh, záležitostí národních orgánů. A nejde jenom o okamžik, když ten vlak začnete provozovat nebo lokomotivu začne provozovat. Vždycky, když uděláte nějakou maličkou změnu, tak musíte znovu projít celý ten procesem schvalování ve všech zemích, kde se ta lokomotiva provozuje. A to jsou obrovské náklady. Já nemluvím o milionech, já mluvím o desítkách nebo stovkách milionů. Takže v tomto smyslu si musíme uvědomit, že zatím nejsme dobře zorganizovaní, pokud je o homologaci lokomotiv, které provozujeme v různých členských státech. A to je velice naléhavý problém. A tím se musíme zabývat. A další problém, který máme, je ten, že dodavatelé dodávají vybavení a když ho dodají, a ono to pochází od různých dodavatelů, tak jsou tam pořád rozdíly. A pak máme ten problém, že když infrastruktura a vybavení ve vlaku dodává stejná společnost, zdá se, že stále častěji řešíme problémy. Ale když to děláme u infrastruktury, když máme infrastrukturu od jednoho dodavatele a vybavení pro vlaky od jiného dodavatele, tak máme pořád ještě problémy, které se musí řešit. A to eh, především na základě odpovědajících systémů testování. A pak samozřejmě v těch koridorech musíme zajistit soudržnost investic v koridorech v různých členských státech. abychom nějak neomezovali provoz. Nedává smysl, abyste v jednom členském státě měli dálku vlaku 750 a v jiném státě 450. Musím říct, pane předsedo, že bych chtěl upozornit na konkrétní situaci, kterou máme v Německu. Německo se zavázalo, nebo Německo uvedlo, že chce dodržovat systém RTMS ale že ho zavede, až bude zastaralé současné vybavení, podle Baseline 3. A jde také o interoperabilitu a přes Německo jdou čtyři koridory. A v tomto smyslu bych především chtěla říct, že ta čísla, která Německo uvádí, že to stojí 4,5 miliardy, to není správně. To není jenom RTMS. To jsou i všechny ty propojovací body v koridorech. A Německo také navrhovalo, že se zavede systém STM, který umožní zahraničním lokomotivám jezdit v německém systému, ale neplní se tím závazek Německa, rozhodnutí Německa. Mohlo by to mít nějaký dopad na ostatní členské státy, protože ty by pak mohly také přímo podobné rozhodnutí a, jak už jsem říkal, ty obrovské problémy s homologací a náklady, které s tím souvisejí, to je opravdu závažná věc. A z tohoto pohledu musím dnes říct, že alternativy máme, ale já jenom doufám, že se nám podaří domluvit s Německem tak, aby ta alternativa, kterou si zvolíme, lépe eh, zajistila interoperabilitu než to, co oni navrhují dnes. Už nebudu mluvit o těch koridorech. Já myslím, že o tom už mluvili dost ostatní. Mé priority jako koordinátora jsou zaprvé zajistit harmonizované zavádění systému RTMS s tím, že v roce 2012 budeme mít baseline 3, zajistit, že vybavení dodávané vybavení bude odpovídat standardům EU pro interoperabilitu, ale dále zjednodušení procesu, jako je třeba homologace. A také eh, zajištění toho, že investice budou odpovídat provozním rysům koridorů a také vyvážený balíček od komise, aby se to dalo financovat, protože bez pobídek budeme mít problémy, protože řada členských států, řada podniků pořád ještě vidí e TMS jako dodatečný náklad, zatímco by to měla být ten základní systém, standard pro budoucnost, pro dlouhodobou budoucnost. A proto potřebujeme určité pobídky. Měli jsme 500 milionů, bylo to navýšeno o 100 milionů, takže máme 600 milionů, abychom, využili jsme 600 milionů, abychom se dostali do dnešní fáze, ale myslím, že, bychom, že bychom měli hledat pobídky. Já vím, že se třeba projednává přímý přístup, neboli snížení přístupových poplatků k infrastruktuře a tak dále. Takže bychom měli být otevření vůči komisi i parlament by měl být by měl usilovat o správnou rovnováhu v tom finančním balíčku. A na závěr bych mohl říct, že jako koordinátor a tomu opravdu věnovat veškeré úsilí je postupný, postupná migrace na systém RTMS, kterou budeme mít pod kontrolou, ale to je koordinační činnost, do které se musí zapojit i členské státy, tento sektor, provozovatele železnic, společnosti v oblasti infrastruktury, agentura i komise. Takže to není snadné z hlediska koordinace. A toto je priorita. Migrace se, na systém RTMS na základě těch programů, o kterých bylo rozhodnuto. Děkuji. Děkuji, pane Vinku. Máme pět žádostí o slovo. Nejprve pan Groš. Záles. Děkuji, paní předsedkyně. A pane koordinátore, vy vy víte, jak já se zajímám o toto téma a také víte, jak technicky náročné toto téma je. A pro nás, poslance, to není vždycky jednoduché vyznat se ve všech těch technických vysvětleních a najít tu správnou cestu. Víme, že toto je budoucnost, nicméně na eh, druhé straně nás konfrontují s otázkami týkajícími se ceny nebo eh, možností eh, technických úprav Eh, některé společnosti považují systémy za interoperabilní, eh, jiné nikoli. Já se nechci soustředit jenom na Německo, ale pro mě je to velice určující případ. Jsou zde eh, kolem Německa veškeré sousední země, Rakousko, Belgie a Lucembursko učinili mnoho kroků. A myslím si, že by bylo dobré, aby Německo jsme se snažili přesvědčit eh, o tom, že by bylo dobré prosazovat tuto novou technologii více, než jak tomu bylo doposud. Platí informace, že eh, tento současný systém v Německu znamená, že eh, vlaky z jiných zemí musí být technicky upravené, aby mohly jet v Německu. A je to na náklady daných společností. Je to tedy pravda, že tento systém není možné využívat, aniž by musely být vlaky upravovány? Eh, znamená to tedy, že eh, daný trh je potom izolován a že zde není poskytnuta interoperabilita? Eh, za druhé, často se hovoří o určitých sumách investic, Zazněla zde suma 5 miliard a vy jste poukázal na to, že to neodpovídá investicím, že tato suma zahrnuje mnohem více. Můžete vysvětlit, co tím myslíte, protože tato tvrzení slyšíme i v jiných zemích a stěžují si na to, eh, jak vysoké finanční zatížení toto znamená. A dále eh, takovéto investice Eh, vnímáte je v souvislosti eh, s projekty TENT. E eh, považujete tyto investice za závazné? Je závazné, že se zde musí investovat prostředky na to, aby tyto projekty byly realizovány? A dále, Myslíte si, že by bylo dobré mít eh, zvláštní program v rámci projektů TNT, eh, který by byl eh, přímo financován, aniž by musely být vytvořeny nové rozpočtové položky? Mnohokrát děkujeme panu Grošovi abychom dodrželi pořád jednání a abychom si mohli vyslechnout dalšího koordinátora a zeptat se ho na nějaké otázky. Chtěla bych vás požádat, abyste dodržovali svoji řečnickou dobu. Pan Elka Drawi. Eh, eh, ehm, Děkuji, drahý kolego. Děkuji za tuto prezentaci. Jednak bych řekl, že je opravdu zásadní mít tu evropskou krajinu protkanou železnicí měla by být konkurencí silničnímu sektoru automobilové dopravě. Je to alternativa, která by se neměla spožďovat. Mám tady několik eh, témat, o kterých hovořil již kolega Matěj. Vy jste řekl, že jsou tu nové překážky, občas ve členských státech, které zavádějí RTMS, že jsou tu určité změnu, změny pro některé trasy, že jde o specifické technické adaptace a interoperabilita s RTMS není dostatečná. Tak já se ptám, co můžeme dělat, co vy můžete dělat jako koordinátor. Jak můžete zabránit takovýmto praxím, aby se ta interoperabilita rozvíjela. Možná byste to měl upřesnit a měl byste možná být důraznější, když eh, jsou dávány určité podmínky členským státům, tak aby ta interoperabilita byla zajištěna. Potom problém Německa. Ve vaší zprávě vidím, že Německo by rádo mělo svůj systém, který Infine by byl kompatibilní s RTMS a Švýcarsko a jiné státy do, do toho hodně investovali. Vzhledem k německé geografii v jeho poloze můžeme se obávat, že to nakonec nebude úplně fungovat tak jak to bude? Bude Německo sponzorovat konkurenci z jiných států, aby se přizpůsobili německému systému? To nepovažuji za ideální. Čili jak přesvědčit Německo, aby se touto cestou nepouštělo? Vy jste hovořil o koridoru, který by byl kompatibilní s dalšími a zatím se čeká. To není dobrá zpráva. Děkuji. Děkuji, pan Kramer. Ano, mnohokrát děkuji za přednášku. Nejdříve dvě technické věci. Já jsem byl zpravodajem pro ERTMS před 6 lety a ve své zprávě jsem napsal, že není možné, aby z 20 různých systémů později, později bylo 20 různých systémů na základě ERTMS. Myslím, že to tak vypadá, stále ještě věc není jasná. Myslím si, že eh, když nevíme, eh, jaký eh, systém chceme a vypisuje se výběrové řízení, často nejsou přesně stanoveny technické požadavky. Je to tak nebo nikoli? A dále. Já vím z Německa, že existují problémy s elektrifikací. Je to tak? Trasa mezi Berlínem a Mnichovem je v současné době převáděna na ERTMS a e, slyšel jsem, že by zde mohlo existovat, e, existovat nebezpečí týkající se elektrifikace, jak to je. A dále e, z Německa často slycháme, že náklady jsou příliš vysoké. My navrhujeme, nebo navrhuje se, aby lokomotivy přejíždějící zahraničí byly případně upravovány. Je to tak? do roku 2015 by měla, být, měla původně být dokončena um, trasa v Poríní. Nyní se uh, ukazuje, že to bude až v roce 2018. Znamená to tedy, že Německo nedodržuje smlouvy. Mě by zajímalo, co může komise udělat a co dělá pro to, aby eh, zajistila, že ty smlouvy, které byly s Německem podepsány, byly také dodrženy. A poslední věc, o tom už hovořil pan Groš. Můžete říci něco k dlouhodobým přínosům a finančním výhodám? Eh, jestli se díky RTMS nějak navýší kapacita. Mnohokrát děkuji. Pan Kohlíček. Specifické vždycky něco chtějí a sami potom nedrží e, smlouvy. E, máme možnost přes Evropskou agenturu stanovit dostatečně jasné normy a zkušební procedury, abychom se vyhnuli tomu, o čem jste hovořil. To znamená, aby zařízení, které se bude pro ERTMS používat od různých dodavatelů, spolu dostatečně komunikovalo? Děkuji. Domnule Kochliček, și eh, Mnohokrát děkuji panu Kohlíčkovi a nyní předávám slovo panu Vinkovi, aby odpověděl. Bez mikrofonu. And I will try to, uh... Děkuji za otázky. Pokusím se na ně odpovědět. A pokud eh, přijmeme eh, návrh Německa zavést STM a potom to znamená modifikaci vlaků. A to znamená naprosto nový postup homologace. A pokud tyto eh, vlaky budou jezdit do různých zemí, potom eh, to bude celý cyklus homologace. A v tom smyslu eh, Německo řeklo, dobře, my na sebe vezmeme veškeré náklady, které to zahrnuje, ale Německo ještě tyto náklady nedefinovalo. My jsme o tom ještě nehovořili, takže v tomto smyslu je diskuse stále ještě otevřená a já doufám, že Němci budou otevřeni novým řešením. Další otázka. Zmínili jste investice. Těch 4,5 miliard, na které odkazují, eh, jsou celkové investice, které jsou potřeba nejenom na ERTMS, ale také na obnovu všech eh, uzlů na těch koridorech. Není možné eh, zavést ERTMS na existujících trasách, eh, kde jsou stále eh, stejné eh, uzly, stejné výhybky. Část koridoru Rotterdam-Janov bude mít nové výhybky, část má staré výhybky, ale v každém případě tato část bude interoperabilní. Takže eh, když se hovoří o těchto obrovských nákladech 4,5 mili 4,5 miliardy, potom eh, to není jenom za ERTMS. Dále, Pokud jde o závazky, to je samozřejmě těžké. Máme zde různé zájmy členských států, různé zájmy komise, různé zájmy provozovatelů železnic a tak dále. Pokud je o finanční balíček, který eh, komise navrhuje, ehm, to je jedna možnost eh, poskytnout podněty. Ale pokud jde o závazky, v současné době nevidím způsob, jak z právního hlediska eh, by komise mohla nějak silně prosazovat to, co chce z hlediska systému. Zaznělo zde několik otázek týkající se systému jako takových, že Německo chce vyvinout svůj vlastní systém. To není pravda. Eh, Německo řeklo, že chce implementovat ERTMS, že nechce implementovat ERTMS, že už eh, se o ERTMS ne, problém je takový, že v současné době nehodlají eh, implementovat ERTMS na daných koridorech a to znamená, že jsme se dostali do blokované situace. A otázka je, co ostatní země, eh, sousední země, jako je Nizozemsko, Švýcarsko a další. Eh, já jsem se včera účastnil diskuse v Itálii na toto téma. Všichni čtyři partneři toho koridoru Rotterdam-Janov byli na místě a poukázali na to, že STM, který navrhuje Německo, není přijatelný, že nevyřeší problémy. Naopak eh, dochází ke spoždění investic a tito koordinátoři sami eh, se ptají na to, jestli eh, kvůli tomu nebude nutné, aby oni také spozdili své investice a až do té doby, než se uvidí, jak se to vyvine. Myslím si, že je důležité, abychom měli otevřenou diskusi o různých alternativách. Ehm, komise požádala Německo, aby předložilo různé alternativy a poté bude učiněno rozhodnutí. Nicméně jako koordinátor mohu říci, že nepodporuji STM, protože eh, to není řešení a existuje zde riziko, že v důsledku toho dojde ke spoždění implementace RTMS a také realizace koridoru. Pokud jde o časový harmonogram, především pro koridor A, Rotterdam, Janov. Vždy se poukazovalo na to, že to by měl být eh, příklad. Nicméně v současné době Německo eh, říká, zapomeňte na rok 2015, možná rok 2020, 2021. To je jedno rozhodnutí. A další tři koridory, tam eh, řekli, že není možné mít žádný eh, závazek, takže se neví, jak práce budou pokračovat. A kdykoliv se s nimi diskutuje, odpověď je vždy ne, protože vlastně nevědí, jak se situace bude vyvíjet. Pokud je GSMR, víte, že zde jsou nějaké směrnice komise a my jsme vždy požadovali od členských států, aby učinili rozhodnutí, pokud jde o využití frekvencí a pokud jde o e, rezervování určitých frekvencí pro železnice. E, to bylo z finančního hlediska velice zajímavé pro vládu. E, v současné době se frekvence prodávají komunikačním provozovatelům a existuje zde tak riziko týkající se frekvencí, které se používají pro železnice. Existují zde řešení, vyžaduje to ale další investice a další vybavení. Ne stovky milionů, ale e, jsou zde potřeba další investice. Například do infrastruktury. A uvidíme, jaké bude řešení, rozhodnutí. Je to stále ještě otevřená otázka která je problematická především v Německu. V jiných zemích eh, s tím máme méně problémů. A dále dlouhodobý přínos ERTMS. Je to koncept, který eh, všichni eh, přijali. Pokud chcete optimalizovat své koridory z hospodářského hlediska, musíte se podívat na to, jakou máte infrastrukturu, musíte odstranit úzká místa, zavést ERTMS a také omezit homologační postupy, které jsou velice byrokratické. Pane Vinku, můžete prosím skončit, říká předsedkyně. Pokud byste chtěli vidět, co to znamená, my jsme eh, provedli eh, zkoušku koridoru A a postupujeme na koridoru C. Jedná se o navýšení kapacity 35 až 50 zvýšení bezpečnosti až o 25 a počítá se s tím, že budeme schopni snížit náklady o 25 To jsou čísla, se kterými pracujeme. Nicméně je potřeba eh, podívat se na všechny ty tři věci, aby byly koridory optimalizovány. Mnohokrát děkujeme panu Vinkovi a nyní předáme slovu panu, panu Karlosovi Seky, který je koordinátem, koordinátorem pro dva projekty PP3 a PP19. Jedná se o vysokorychlostní eh, železniční tratě. Máte 10 minut. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Času je málo. Rád bych hodně času nechal na vaše otázky. Takže za pomoci několika slajdů vás rychle seznámím se současnou situací a potom zdůrazním několik doporučení a závěrů, které mohu vyvodit na základě zkušeností z minulého roku. Ten se vyznačoval významnými úspěchy jak u PP3, tak u PP19. A dovolte mi, abych zdůraznil, z čeho jsme vycházeli u interoperabilních železničních tratí mezi Francií a, a Iberským polostrovem. Takže tady vidíme tuto koncepci, Ukazuje to středomořskou odnož PP3 mezi Madridem a Lyonem. Do příštího roku bude úplně nová trať Madrid-Barcelona. Pepirňan bude v provozu. I když jsou tam určité problémy, které souvisejí s vyjednáváním ve výběrovém řízení v souvislosti s obchvatem Nîmes Montpellier. A my zdůrazňujeme, že toto je problém, který je potřeba naléhavě vyřešit. A tato odnož projektu PP3 bude představovat zásadní součást budoucího středomorského koridoru. Potom máme atlantickou odnož, ta je velice důležitá ta nová trať Tour Bordeaux už e, tam práce probíhá, to je největší projekt, železniční projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru na světě. Proto je to velice důležité, musíme to řádně posoudit, abychom se z těchto zkušeností poučili. A urychluje to implementaci atlantické odnože, pokud je o Francii. I když s určitými problémy, které je potřeba dořešit, pokud jde o hraniční propojení mezi Francií a Španělskem. Ve Španělsku došlo k významnému pokroku na trase Valladolid Burgos, tomu se říká Y Bask. A jak už jsem říkal, zásadní je koordinovat a dosáhnout většího konsensu v těch hraničních úsecích. Já myslím, že problémů je mnohem více na francouzské straně. Místní a regionální orgány na tom pracují. A dokážu si představit, že někdy do poloviny příštího roku najdeme nějaké lepší řešení. A to bude tady součástí té atlantické odnože na základě těch budoucích plánů. A samozřejmě jsou tady také záležitosti, které souvisejí se zprávou, Musíme se snažit předvídat, jaké problémy nastanou a pokud nastanou, tak urychlit jejich řešení. Byl to tedy významný rok, rok 2011. Zřejmě zaznamenáme další vylepšení v příštím roce. Jde například o tu trať středomorskou, Alicante, Querenza, Santiago, Coruña, Madrid, Valladolid a León. Španělsko je velice aktivní, Francie ho dohání. Samozřejmě jsou problémy s Portugalskem. A několik sekund bych tomu věnoval. Klíčovým faktorem úspěchu byla možnost využít synergie mezi financováním Evropské unie a běžným financováním a snažili jsme se také lépe internalizovat externí náklady a výhody. Trváme na tom, že do tohoto procesu bychom měli zahrnout i výhody, nejenom náklady. A teď ta iberijská odnož, pokud je o PP3, pokud je o Španělsko. Jsme v situaci, kdy už je téměř v provozu trať v Extremaduře. Bohužel, jak už jsem před chvíli říkal, v podstatě jsme uvázli na mrtvém bodě v Portugalsku a já myslím, že řešením by prozatím mohla být implementace takzvaného vysoce výkonného koridoru mezi Sines, Setubalem a španělskými hranicemi, včetně propojení na Lisabon. Tento koridor se má částečně využívat pro nákladní přepravu a částečně pro vysokorychlostní přepravu. Mohlo by to přinést značné výhody. Výhodou bude také financování z Evropské unie až do 96%. Já myslím, že portugalská vláda na tom pracuje. Takže já jsem optimista. Uvidíme, jestli toto bude představovat pro zatím kompromis. A čekáme, až bude možné vyřešit celou tu otázku designu, i co se týče Portugalska. Ale možná si vzpomínáte, co říkal kolega, pokud je o ten panamský kanál v Portugalsku, mimo jiné, Portugalsko má velký zájem o zvýšení nám nebo rozšíření eh, námořní dopravy. Samozřejmě to souvisí i se zbytkem Evropy. Bez propojení by to opravdu vůbec bylo zbytečné. Když dáme dohromady PP3 a 19, tady se podíváme na celkový obrázek. 19 znamená interoperabilitu na Iberijském polostrově a tady opět byl zaznamenán významný pokrok, včetně úseku Madrid-Valencie a Madrid-Alicante. A pokrok se projevil také v jižním koridoru směrem na Andalusii. Porto Vigo se zatím odkládá a předpokládá se další pokrok v příštím roce. Jednu minutu věnujeme doporučením, na která bych chtěl upozornit. A možná si také vyslechneme vaše připomínky. Jak víte, v blízké budoucnosti bude ta středomorská část součástí středomorského koridoru a atlantická část součástí atlantického koridoru. Takže PP3 a PP19 se do značné míry implementují jako významné výchozí body těchto nových evropských koridorů. Bez ohledu na problémy v Portugalsku. Byl zaznamenán významný pokrok. Možná, že tam vidíte uprostřed Pirenejí šipku, a to znamená, že PP16 nepatří do té základní sítě, ale bude součástí té komplexní sítě a je vysoce pravděpodobné, že přijde na řadu později. Neodkládá se do nekonečna a rozhodně se neruší. Je to čistě důsledek toho, jak to vypadá i z časového hlediska u té celkové komplexní sítě, jak jsme si vymezili podle nové metodologie. Tato metoda bude znamenat, že budeme potřebovat větší úsilí v oblasti zprávy. Já myslím, že takovou zkušenost mají i ostatní kolegové ze své práce. Je to zvlášť důležité z pohledu PP3 a PP19. PP19 už v tak menší míře. Abyste si udělali představu, loni v Zaragoze se nám podařilo uzavřít memorandum o porozumění mezi třemi příslušnými vládami, ale pak bohužel nebylo možné do, do, dokonale to využít, protože se změnila vláda, byly další problémy. Takže ta otázka zprávy si také zaslouží pozornost, až budeme zvažovat, jak budou v budoucnu fungovat koordinátoři. A zcela na závěr, než zmáčknete tlačítko, paní předsedkyně, já jsem ve svých závěrech, které uvidíte, zdůraznil, že je velice důležité, že samozřejmě u takových projektů často máme kontroverzní prvky, a je potřeba věnovat velkou pozornost zapojení všech zúčastněných stran a také odpovídající komunikační politice. To může být zásadní pro úspěch a zkušenosti jsou v některých případech takové, že celé řadě doporučení by bylo možné se vyhnout kdyby na to mysleli všichni od začátku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Seky. Máme čtyři žádosti o slovo. Pan Groš, paní Ayla Sanders, pan Tremosa a pan Kramer. A také paní Bilbao. Ale protože máme jenom 15 minut a musíme si vyslechnout také odpovědi pana Sekyho, Ráda bych vás požádala, abyste mluvili maximálně minutu a půl. Pan Groš. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, pane koordinátore. Musím omluvit svého kolega, který, kolegu, který je jinak odpovědný za španělské otázky, eh, ale tak otázky položím já. A mě zajímá financování. Vy jste řekl, že zde je jeden z hlavních programů PPP, tedy partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Eh, u nás s tím jsou často problémy. Mohl byste eh, stručně vysvětlit, eh, kde jsou ty klíče k úspěchu, jak je možné dosáhnout silného programu PPP. A dále známe návrh komise týkající se projektových dluhopisů a také nových mechanismů financování. Vnímáte možnost postoupit dále díky těmto nástrojům u projektů, na kterých pracujete? Myslíte si, že něco takového může pomoci projektům, především těm, kde jsou problémy s financováním? A poslední otázka. Hovoříte o fi- možnostech financování EU a hovoříte o lepším využívání internalizace nákladů. Jak tomu mám rozumět? Mnohokrát děkujeme panu Grošovi, děkujeme eh, za dodržení řečnické doby, paní Ayala Sende. Media. Gracias, presidenta. Aquí. Gracias, presidenta. Sí, quería agradecerle al señor Seki. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také panu Sekimu. Je dobré, že operátoři jsou přizváni a že tady můžou projevit určitou efektivitu. Je tu velký rozdíl oproti vašemu předchůdci. Tam se říkal, že Montpellier bude tedy dodělán v roce 2015. Samozřejmě, že ty úseky jsou důležité pro Portugalsko, ale i pro Francii. A já bych ráda jaké jsou ty hlavní, věděla, jaké jsou ty hlavní problémy. Zda jsou to problémy s investicemi, nebo zda tu je problém s tím PPP, možná u Bordo, čili jaké jsou problémy v rámci, ze strany Francie, evropské tedy části Francie. Je to dočasné transitní řešení, které může být dobrou alternativou pro oblasti, kde je určité oddělení, takže by to mohlo být užitečné i pro ostatní země, které prožívají podobné problémy. Problémy tedy spojení s zbytkem EU. Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Děkuji také panu Sekimu. Děkuji za váš výklad, za vynikající práci, kterou jste odvedli a mám dotaz. Z Španělsko za pár let přijde o fond soudržnosti. Budou jiné fondy, které doplní nebo pomohou financovat tyto stavby, tyto práce? A chtěl bych také více informací k těm Project Bands a děkuji za vynikající práci. Gracias, eh, Mr. Kramer. Děkuji, pan Kramer. Ano, já děkuji za uh, projev. Mám stručné otázky. ERTMS je samozřejmě také problém pro vás. Na španělské straně, pokud vím, je všechno vybaveno ERTMS. Jak je to na té části ve Francii a, a především na části jižně od Lyonu až k hranicím? To by mělo být hotovo v roce 2020. Měl by tam být systém ERTMS závazně. Jak také na straně mezi San Sebastián a Bilbao je jasné, že na španělské e, straně, e, jak bude stavěná ta část až do e, Bordeaux, bude to kompatibilní s ERTMS. A pokud jde o Salamanku a Villaloid, tam je mezera. Proč tam ta mezera je? Já to úplně eh, nechápu, proč je zde mezera, není zde žádný, eh, žádné napojení, má to politické důvody, nebo je to jenom eh, grafická chyba. A dále, pokud jde o rozchod, ten nehraje roli, protože Španělsko se rozhodlo postavit vysokorychlostní vlak podle standardního rozchodu v Evropě, stejně tak i Portugalsko. Je to tak? Můžete to potvrdit? Mnohokrát děkuji. Paní Bilbao. Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat panu Sekimu za veškerou práci. Myslím, že skutečně vynaložil spousta, spoustu úsilí, aby ty projekty byly dobře dokončeny. Ten přeshraniční úsek, o tom se tu už hovořilo čili na hranicích s Francií až do Bordeaux. Baskické úřady v současné chvíli realizují část těch prací v rámci dohody se španělskými úřady, takže ten projekt jde dál a měl by být brzy hotový. Ale mm, máme také určité obavy, na francouzské hranici, protože francouzské orgány vydali prohlášení, které jde tak nějak e, všemi směry. Týkalo se to tohoto úseku a říkali, že je potřeba ten projekt zrevidovat. Já neznám úplně přesné problémy, ale To řešení, které, s kterým vy přicházíte s místními orgány, s místními úřady, to je ta budoucnost, anebo se spochybní konkurenceschopnost celého Španělska, přitom španělský stát a, a katalánské úřady a baskické úřady chtějí něco dělat, tak jaké řešení chcete do budoucna? Co se týče financování, Vím, že v Portugalsku jsou problémy. 95% na provedení prací, to se týká jenom Portugalska, nebo by se to mohlo týkat i dalších projektů těchto úseků? Děkuji, paní Bilbao. Nyní předám slovo panu Sekimu, aby odpověděl na otázky. Prosím, buďte struční, vím, že je hodně otázek. Nejdříve bych chtěl mnohokrát poděkovat všem, kteří se zapojili do diskuse. Děkuji za vaše připomínky. Pokud jde o ERTMS, ten dojem, který mám, je, že ve Francii a především ve Španělsku to probíhá dobře, je to dobře přijato, všichni jsou s tím spokojeni. Možná existují malé technické problémy, Nevím, jestli by na konci chtěl kolega Vink k tomu něco připojit. Pokud jde o finanční problémy, nemám čas zacházet do podrobností. Nicméně příští týden v úterý a ve středu v Antwerpách proběhnou dny TENT, e které se konají jednou ročně a tam e, jedna část je věnována financím. Takže všichni z vás, kteří mají možnost tam jet, bude to pro vás příležitost e, informovat se detailně o situaci, pokud je o projektové dluhopisy které byly zavedeny a měly by se nyní začít používat. A dále se bude hovořit o tom, jak používat tu budoucí propojící evropskou facilitu a rovněž se bude hovořit o technických i politických otázkách, jako je například analýza nákladů a přínosů náklady jsou, internalizovat náklady je dobré, je jednoduché, zkrátka zvedete míto, ale pokud jde o internalizaci přínosů, potom je to komplikovanější. Pokud jde o to propojení Baskická v současné době je tam na silnicích 10 eh, tisíc nákladních automobilů denně. V budoucnu by se to eh, mělo zvýšit až na 15 tisíc. Pokud by se nám podařilo mít tady efektivní železniční nákladní dopravu, eh, výrazně bychom přispěli ke snižování emisí CO2. A to by mělo být dobrým přínosem Eh, pro eh, investice do železnic. To by mělo být pozitivní pro investice investory do železnic. Dále, pokud jde o úspěch projektu PPP, eh, ten projekt byl úspěšný z celé řady důvodů, především proto, že je to velice výhodná trasa. Rentabilita projektu je samozřejmě zásadní pro jeho úspěch. To možná vypadá eh, Někdy může projekt vypadat eh, značně eh, chudě, ale s určitými zlepšeními se potom může výrazně zatraktivnit pro investory. Dále Španělsko opustí mechanismus fondu soudržnosti. Španělsko doposud eh, těchto fondů velice dobře využívalo. A problém Portugalska je nyní co nejlépe využívat ty prostředky, které jsou k dispozici. Je třeba využívat existující rozpočtové položky nebo možnosti financování co nejefektivněji. Z komise na těchto možnostech v současné době pracuje ve spolupráci s portugalskými zástupci. Nakonec nicméně bude potřeba národní příspěvek, je třeba samozřejmě zohlednit eh, veškerá ta omezení veřejných rozpočtů v Portugalsku. Nebylo by jenom škoda, ale byla by to téměř katastrofa přijít o eh, jednu miliardu eur v zemi, která potřebuje infrastrukturu a která také potřebuje eh, pozitivní dopady, pokud jde o oživení hospodářské aktivity a zaměstnanost. A na závěr ve Francii na středomorské straně je problém s časovým harmonogramem. Mělo by zde dojít k implementaci té části mezi Nim a Lyonem. Tam je třeba provést celou řadu věcí. Na atlantské straně je větší konsenzus. A odstraňují se překážky na místní úrovni. V září jsem měl příležitost navštívit obě strany. Byl jsem v na španělské straně, kde jsem eh, se podívala na pokrok práce. Tam práce postupuje velice rychle a byl jsem i ve Francii. Myslím si, že ve chvíli, kdy francouzské úřady eh, řeknou, pracujeme na řešení a řeknou, že by řešení mělo být eh, hotovo do poloviny příštího roku. Myslím si, že tomu můžeme důvěřovat, protože zdá se, že se to ubírá správným směrem. Pokud jde o komunikaci a snahu nalézt eh, konsenzus, eh, je to samozřejmě velice zajímavá laboratoř, ze které je možné poučit se i do budoucnosti. To je, myslím, všechno z mé strany. Nevím, jestli pan Vink chce něco dodat k RTMS. E Ve Španělsku to probíhá dobře zavádějí ERTMS, mají s tím už velké zkušenosti, takže neočekávám problémy. Ve Francii na začátku byly, byla jistá zdrženlivost, ale myslím, že nyní jsou všichni přesvědčeni a postupují rozhodně, takže myslím, že eh, implementace ERTMS bude bez problému. Mnohokrát děkuji. Chtěla bych poděkovat všem koordinátorům kteří před námi dnes vystoupili. Chci také poděkovat eh, kolegům za jejich zájem a za jejich připomínky. A vzhledem k tomu, že nemáme nic k bodu různé, končím schůzi. Příští schůze se bude konat v pondělí 19. prosince ve 3 hodiny odpoledne a bude trvat dva dny, 19. a 20. Jak víte, schůze 21. byla zrušena. Děkuji také tlumočníkům a přeji vám všem pěkný den.